Eh, eh, Milí kolegové, jakožto předseda výboru pro právní záležitosti bych rád přivítal navrženou komisařku paní Věru Jourovou. Eh, I would like also to welcome... Taky bych chtěl přivítat pana Clauda Moraese, předsedu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti, paní Vicky Ford, předsedkyni výboru pro vnitřranu spotřebitelů, paní Irače Garcia Perez, předsedkyni výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. A členy a členky těchto výborů, s nimiž je slyšení společně vedeno. V první řadě eh, paní Jourová je Češka jako já. Chtěl bych zamazit eh, nedorozumění tím, že její jméno se vyslovuje Jourová a nikoli Džurová, Žurová, ale paní Jourová skutečně. A věřím, že si paní navržená komisařka toho bude vážit. Paní Jarová je kazečkou o velmi rozsáhlé portfolio, jehož nejdůležitější část je oblast občanského práva, pro který je kompetentní můj výbor. A celá řada základních iniciativ se očekává v této oblasti. Například systém přeshraničního, přeshraničních výplaty dávek pro děti v přezraniční podobě. A také oblast eh, práva společností, o který má zájem Evropský parlament, zejména co se týče zajištění společenskou odpovědnost podniků. V souladu s pokyny pro schválení komisařů podle přílohy 16 jednacího řádu parlament vyhodnocuje navržené komisaře na základě obecné kompetentnosti Evrop, závazku vůči evropským myšlenkám a osobní nezávislosti. Také hodnotí znalost jejich portfolia a komunikační dovednosti. Před slyšením navržená komisařka odpověděla písemně na přípravný dotazník. A písemné odpovědi byly rozeslány ve všech jazycích poslancům a poslankyním. Struktura rozpravy následující. Navržená komisařka je vyzvána, aby pronesla úvodní prohlášení, které nebude delší než 15 minut. Bude mít eh, pět minut na závěrečné slovo na konec slyšení. Předsedové pronesou závěrečné poznámky do dvou minut. A po úvodu bude čas na 45 otázek poslanců a poslankyň. Na každou otázku budou 3 minuty, 1 minuta na otázku a 2 minuty na odpověď. Ani následné otázky, ani systém Catch the Eye není možný. A chtěl bych požádat jak poslance a poslankyně i navrženou komisařku, aby se držela těchto hůd. Bylo dohodnuto, že otázky budou pokládány poslanci příslušných výběrů v následujícím po, pořadí. Výbor občanské svobody, výbory, výbor pro právní záležitosti, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Vzhledem k tomu, že tlumočení je poskytnuto, řečníci mohou hovořit svým jazykem. Jsou žádání, aby nehovořili příliš rychle. A nyní dám slovo panu Moraesovi. Technická poznámka. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, možná drobné nedorozumění, ale pro skupinu SAD naše příprava byla taková, že výbor Libe bude klát otázky jako první a Jury jako druhý. A také máme řečnické pořadí v tomto směru. Kdo rozhodl, že se to změnilo? A proč se to změnilo? A kdo rozhodl o této změně? Uh, Včera došlo k dohodě o tomto pořadí otázek. Byla to dohoda politických skupin. Děkuji, pane předsedo Moraesi. Máte tři minuty na úvodní vystoupení. Dovolte dát nyní 15 minut paní navržené komisařce Jourové. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za udělení slova. Vážení předsedové výboru, vážení poslanci, vážné poslankyně, je pro mě velkou ctí předstoupit dnes před vás. Jsem si plně vědoma, že portfolio, které budu mít na starosti, pokud budu potvrzena jako komisařka, má skutečný dopad na každou osobu v tomto sále a na každého z 500 milionů lidí, kteří jsou součástí tohoto velkého projektu Evropské unie. A proto s obrovským nadšením, ale také s výrazným smyslem pro odpovědnost se snažím získat vaše, váš souhlas jako komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví. Říkám nadšení, protože společně jsem přesvědčena, že můžeme skutečně znamenat významný rozdíl a jako vy jsem přišla do politika, protože chci přispět, do politiky, protože chci přispět společnosti. A chci nechat svůj otisk a znamenat zlepšení postavení lidí skrze Evropskou unii. Znám, známější český politik, než jsem já, předstoupil v roce 2000 před Evropský parlament a řekl následující. Hlavní evropské hodnoty, tak jak jsou formovány neklidnou, děj, neklidnými dějinami Evropy a tak, jak byly přejaty ostatními částmi světy, jsou evidentní. Úcta k jedinci a úcta k jeho svobodám, právo, k jeho právům a k jeho důstojnosti, zásada solidarity, rovnosti před zákonem a právního státu. Ochrana všech etnických menšin, demokratických institucí, oddělení legislativní výkonné a soudní moci, politická pluralita, úcta k soukromému vlastnictví a k volnému podnikání, tržní ekonomika a rozvoj občanské společnosti. Jako tak často Václav Havel byl hodně napřed před vlastní dobou, když pronesl tento projev. A naší povinností a můj osobní závazek vůči vám je snažit se splnit tyto cíle v duchu evropských hodnot a základních slov, které tak dobře popisuje, a zajistit, že budou plně dodržovány. To jsou hodnoty, které, ve které bez zbytku věřím. Nové portfolio spravedlnosti spotřebitele a rovnost pohlaví by mělo zachovat a posílit tyto hodnoty vytvořením přemostění mezi národními právními řády a evropským právem přispěje k vytvoření ekonomického růstu, protože předvídatelný a řádný právní systém je předpokladem ekonomického růstu a podnětelsky přívětivého prostředí, kde se může rozvíjet přezraniční obchod. Ale především se týká spravedlivějšího vnitřního trhu. Takže mé portfolie vlastně klade lidi do samého středu našich zájmů. A budoucí činnost se týká možnosti volby ochrany jejich práv a vytváření důvěry. Když odložíte právní složitost, každý návrh Evropské unie v těchto třech oblastech se snaží o jednu z těchto tří věcí. To znamená větší možnost výběru, větší míru ochrany a větší míru důvěry. A ve svém mandátu hodlám být hlasem zájmu lidí. Je to jedinečná možnost, jak spojit jednotlivá ča- jednotlivé části tohoto portfolia. Vážné poslanky, vážení poslanci, v následujících pěti letech chci být faktorem, který přinese rozdíl v těchto třech oblastech. Chci, aby lidé měli na vybranou. Co to znamená v praxi? Znamená to, že lidé mají mít možnost se rozhodnout, kde chtějí žít a pracovat v Evropské unii s, pln, s plným respektem k svobodě pohybu. pohybu. Musíme samozřejmě čelit zneužívání tam, kde se vyskytne, ale základní právo volného pohybu nesmí být spochybňováno. Také to znamená, že lidé mají mít právo žít dle svého náboženství a tam, kde chtějí, bez obavy z násilí a obtěžování. A Unie má mít možnost chránit výkon těchto práv. A tam, kde to je možné, být, tak Unie měla činit. To znamená prolomit neviditelný strop, aby ženy se mohly stát eh, lékařkami, politiky, zcela na stejném základě jako muži a měli by mít možnost také rovného výdělku. A já budu obajovat eh, návrh týkající se účasti žen v správních radách a představitelů. Je třeba, aby občané měli právo rozhodovat. A ať už jste součástí digitální revoluce nebo ne. A nebo budete nadále nakupovat ve svém malém obchodě, ve své obci. Je, třeba mít na vybranou, zda chcete ukončit vztah, za, zahájit tedy eh, svůj život s je třeba, aby byla také obajována rozhodnutí soudu a majetková práva. Je to svoboda volby. Za druhé, chci chránit práva lidí. Budu pomáhat místo předsedovi Timmermansové, poskytnout plnou podporu, abych mohla naplnit zásady právního státu a chartu základních svobod ve snaze zajistit, že nezbytné kontrolní mechanismy, které jsou zabudovány do našich demokracií, budou plně respektovány. Zajistit, že přistoupení Evropské unie k umluvě o lidských právech proběhne co nejrychleji. Chci zajistit, že práva jedince budou hájena skrze rychlé schválení moderní reformy v, oblaně, v oblasti ochrany lidských ob, ob, ob, osobních údajů a že se této ochrany také dostane kontaktech se Spojenými státy, chci zajistit, že etnické menšiny jako Romové budou chráněny před exkluzí, před diskriminací a také je chci integrovat do společnosti více. Chci chránit nejzranitelnější příslušník naší společnosti, to znamená hájit práva dětí, zejména na internetu, a zajistit, že budou mít rovný přístup ke spravedlnosti, když jsou podezřelými v trestním řízení. Chci vytvořit nezávislý, důrazný a silný Evropský úřad veřejného žalobce, abych, abych chránila prostředky daňových potratníků před podvody. Chci odpovědné chování ve všech oblastech, včetně finančního sektoru podniková odpovědnost souvisí s informovaností spotřebitelů a s ochranou spotřebitelů a budu spolu působit s Evropským bankovním úřadem, aby pravidla týkající se prémí bankéřů byla plně naplněna. Ochrana také znamená mít jistotu, že výrobky, které používáme, jsou bezpečné a přeji si rychlé schválení příslušných balíčků, který se týká dohledu nad trhem a bezpečnosti spotřebitele. Pokud jde o ochranu spotřebitele, myslím také na ženy, které trpí domácím násilím a jinými formami násilím nebo nehumánní praxí, gen, tedy mutilace genitálií. To je v rozporu se vším, za co se zasazuje Evropská unie. Oběti takového násilí potřebují, abychom se jich zastali. Za třetí, chci vytvořit důvěru v justičním systému v Evropské unii. Měli bychom být jednotní v naší diverzitě, ale také musíme zajistit, že naše jednotlivé právní tradice nebudou překážkou pro svobodu, spravedlnost a jednotný trh. Občané musí mít důvěru v justici. A justice si musí mezi, mezi sebou věřit, jednotlivé justiční systém musí mít důvěry. A to se týče evropského zatýkacího příkazu nebo výkon rozhodnutí jiných členských států, musí, mohou fungovat pouze, pokud existuje nezbytná důvěra. Tam, kde je to nutné, je potřeba více koordinace nebo minimální normy v Evropské unii, jak v oblasti občanského, tak trestního práva. Ale také potřebujeme zvýšit znalost našich právních řádů a chci vytvořit důvěru skrze obnovený, obnovenou snahu o, o vyškolení a odbornou přípravu právníků, abychom mohli, aby tyto systémy mohly řádně fungovat. Také věřím, že elektronická spravedlnost je vynikající nástroj, který umožňuje dostupnost práva pro jednotlivce právníky i podniky a chci, aby se elektronická justice stala interaktivním nástrojem více. Chci také zajistit, že spotřebitelé budou moci mít důvěru ve své zboží, které nakupují, že dojde také k možnosti od opravných prostředků ve stá- v jiných státech Unie a proto chceme, aby i drobné nároky mohly být eh, plněny. Věřím v mediaci a alternativní řešení sporů. Přeji si, aby pokud jde o, uvidím, zda bude nutné dalších kroků, pokud jde o kolektivní žaloby. Chci zdůraznit vynucovací pravomoci, aby lidé nebyli podváděni. A chci posílit naši spolupráci s členskými státy, abychom byli schopni hájit zájmy spotřebitelů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní dodám jednu osobnější poznámku. Před osmi lety jsem byla ve vězeňské cele v České republice, protože jsem se stala obětí nespravedlnosti. A tato vyostřená konfrontace s nespravedlností mě šokovala. Nemohla jsem věřit, že něco takového je možné, že je možné bez důkazu někoho obvinit a uvěznit. A po osmi letech bylo dokázáno, že toto obvinění bylo protiprávní a falešné. A to byl můj přístup ke spravedlnosti, protože po tomto šoku jsem chtěla vědět, jak funguje právo, jak funguje spravedlnost a začala jsem se tím zabývat a začal jsem studovat právo. Studoval jsem právo na Pražské právnické fakultě. A udělal jsem to také proto, protože jsem si přála získat eh, nové, novou práci, protože práce, kterou jsem měla, bylo místo, kde moje pověst byla naprosto zničena. A právě proto po letech tato zkušenost je zde přítomna a když, se, když narazím na nespravedlnost, tak eh, jsem vůči tomu velmi citlivá. A proto si přeji spravedlivější společnost, kde lidé mají na vybranou, kde mohou se spolehnout na ochranu a důvěru. Nikdy bychom neměli ztratit víru v to, že nakonec spravedlnost eh, zvítězí. A v mém případě se to stalo. A justiční systém mi nakonec eh, poskytl náhradu a věřím, že v očích většiny společnosti se mi vrátila i má pověst. Vážné poslankyně, vážní poslanci, mám to štěstí, že jsem zdědila objem práce, na který jsou mi předchůdci právem hrdi. A chci zde vyzdvihnout Vivian Redding, Martina Reichertz a Nevena Mimicu, kteří předložili řadu návrhů. Přicházím ze světa, regionální politiky, strukturálních fondů. To je svět termínů, projektů a plnění těchto termínů. A jako ministrně pro místní rozvoj, kterou jsem dnes, vlastně naposledy, zítra bych měl rezignovat, když jsem vytvořila strategie a konkrétní projekty v České republice pro následujících deset let. Nová komise bude působit nově a plně sdílím a budu podporovat nový přístup, který je navržen navrženým předsedou a jeho politické pokyny. A to je přesně ten přístup, který bude mým v této nové úloze a chci skutečně změnit eh, hranice a plnit zásady, které jsem se nastínila. Jsem volen, volená poslankyně Českého parlamentu, také v posledních dnech. Jsem političkou, nikoli úřednicí a mám přesvědčení, že budu bojovat za tyto skutečnosti. Vážné poslanky, vážní poslanci, nemohu uvést všechny skutečnosti, na které se zaměřím v tomto velmi zajímavém portfoliu. Ale máme společné cíle a budeme je společně plnit. Pustme se do toho tím, že dosáhneme významných výsledků, na které čekají občané Evropské unie ve čtyřech hlavních věcech reforma ochrany osobních údajů a příslušných pravidel, Evropský úřad veřejného žalobce, ženy ve správních radách a nařízení o bezpečnosti výrobku. Současně chci s vámi spolupracovat v programu na následujících pět, aby tyto tři části mého portfolia vlastně fungovaly společně. Když se nám to podaří, vytvoříme spravedlivější vnitřní trh, který bude pozitivní pro občany i podniky. A zopakuji ještě jednou. Přeji si, aby lidé měli více na vybranou, aby měli lepší ochranu a aby zde vládla větší důvěra. Děkuji vám za pozornost. Thank you, madam. And now Děkujeme, paní Jourova, a nyní se přesuneme k otázkám a odpovědím. Chtěl bych připomenout, že e, tazatelé by měli dodržet časový limit jedné minuty a paní dezignovaná komisařka by měla se držet limitu dvou minut. Prvním řečníkem na seznamu za seznam Jury e, je pan Zvěvka z EPP. Děkuji vám, eh, paní předsed, pane předsedo. Eh, paní komisařko, Eh, existují eh, nové návrhy ohledně zprávy společností a já si myslím, eh, že byste se měla soustředit na zjednodušení fungování situaci podniků na vnitřním trhu a dávat více příležitostí malým a středním podnikům a tak posilovat jejich konkurenceschopnost na globální půdě. Víme, že malé a střední podniky vytvářejí pracovní místa a přispívají k ekonomickému růstu. Právě proto bychom se měli vyhnout vyhnout nadměrnému regulování. Měli eh, bychom se vyhnout tomu, abychom je příliš administrativně zatěžovali. Měli bychom odstranit stávající administrativní zátěž malých a středních podniků. Mě by zajímal váš názor na odstraňování takovýchto překážek. Bude to jedna z vašich priorit a eh, pokud ano, Jaký si myslíte, že by byl odpovědný přístup k novým legislativním návrhům ohledně eh, ekonomického řízení? Děkuji. Thank you for, for the question. Děkuji za tuto otázku. Eh, dámy a pánové, eh, já využiju svého privilegia a budu hovořit svou mateřštinou. Budu hovořit česky. Děkuji, děkuji za otázku. Pane Zvěvko, jste naprosto v souladu s tím, co si já myslím o eh, tom, jak bychom se měli stavět eh, zejména k malým a středním podnikům. My se musíme snažit o to, aby regulace a aby veškerá nařízení a směrnice či doporučení eh, nejenom, že nepřidávala další zátěž těm, kteří tvoří ekonomický základ Eh, evropské společnosti, ale aby právě odstraňovala bariéry a aby napomáhala eh, obchodním společnostem, firmám, podnikatelům lépe fungovat na společném evropském trhu je to taky v souladu s tím, čemu říkáme cutting red tape, zkrátka odstraňujeme bariéry. Myslím si, že DG Just a eh, v rámci mého portfolia je několik návrhů na zjednodušení, ať je to zjednodušení pro jednočlené společnosti, kde se vyjednává směrnice, ať je to velmi významné doporučení pro eh, zjednodušení insolvenčního řízení a zejména bych zdůraznila eh, tu oblast, kde navrhujeme dát firmám novou šanci, druhou šanci, aby nespadli eh, při nějakých výkyvech, eh, při cash flow nebo při jejich obchodní činnosti. Eh, je tady řada eh, dalších důležitých legislativních prvků, směrnice o právech akcionářů. Samozřejmě i tady by se měla situace eh, zjednodušit a, a zkvalitnit práce obchodních společností a práv akcionářů. Každopádně toto všechno jsou věci, které musíme velmi bedlivě podporovat a tlačit, protože můj osobní názor je, že dovolte mi trošku expresivní výraz, puzení veřejné zprávy a zákonodárců všude, regulovat a přinášet pravidla a zatěžovat je v podstatě přirozené. Myslím si, že tam musíme být aktivní, aby se tak nedělo. Thank you. The next question is by... Děkuji, děkuji další otázka paní Regner za ze skupiny SAD. Uh, Děkuji. Moje otázka se týká evropského práva obchodních společností. Obchodní společnosti a akcionáři potřebují toto právo, aby se stabilizovalo právní prostředí a aby se i motivoval nové podnikání. Takže hodláte změnit stávající priority, to znamená, abyste eh, více prosazovala právní jistotu pro obchodní společnosti a další subjekty to znamená, že bude přijata směrnice o, o e, sídlech obchodních společností, které se může přenášet přes hranice a potom minimální standardy pro e, zapojení e, akcionářů a jak vy zajistíte, že návrh nebude potom jaksi zneužíván, aby se vytvoří, vytvářely situace jako sociální dumping nebo se vytvářely fiktivní sídla firem. Paní Jourová, myslíte si, že skutečně ty firmy budou fungovat fungovat v zájmu akcionářů takto a tak, abychom zajistili e, udržitelné, ekonomicky prospěšné prostředí pro podniky a Nebylo by lepší do toho zapojit i další dotčené subjekty, organizace, e, jako jsou zaměstnanci, jako jsou spotřebitelé, jako jsou lokální orgány a tak dále. Děkuji, máte slovo. Ano, děkuji. Tato otázka trošku souvisí s tím, o čem jsem hovořila předtím. Eh, myslím si, že pro Eh, prostředí malých a středních podniků, kteří jsou velmi významným zaměstnavatelem. Jestli mám dobré číslo, tak je to 175 milionů eh, zaměstnanců. Eh, takže především pro tyto se musíme snažit stabilizovat právní prostředí, tak aby nebyli vystavováni nečekaným výkyvům. Ostatně právo má být předvídatelné, takže tady to platí dvojnásob. Domnívám se, že musíme dotáhnout návrhy, které se týkají zjednodušení a zlevnění taky podnikání přes hranice, budujeme tady společný eh, vnitřní trh, budujeme společný digitální trh a tam to jsou všechno úkoly, které stojí před námi, abychom odstranili bariéry, které mají firmy, které chtějí podnikat přes hranice eh, ať se to týká tzv. start-upů, to znamená zjednodušit eh, zakládání firem a taky zlevnit. Líbí se mi návrh na rapidní zlevnění tohoto zakládání firem Líbí se mi i to, že je eh, to jedna z podmínek, teď zase trošku sáhnu do svého původního oboru, pro čerpání strukturálních fondů, že členské státy mají zjednodušit zakládání firem. Myslím si, že i tento tlak je důležitý. Eh, domnívám se, že je potřeba eh, prosadit směrnici o sídlech obchodních společností, protože je eh, velkou bariérou, pokud někdo chce přenést sídlo do jiného členského státu, tak v podstatě musí tu firmu zlikvidovat a v druhém členském státě začít úplně od nuly. Domnívám se, že toto jsou všechno věci, které můžeme legislativně řešit a nacházet zde společnou řeč s členskými státy. Eh, tak abychom eh, přišli eh, s jednotným souborem pravidel pro přeshraniční podnikání. K zapojení akcionářů a k právům zaměstnanců naprosto zřejmé je to, že už jsem zase vyčerpala čas, musíme, musíme mm, v legislativních návrzích ohlídat, aby nebyla nějak narušována a aby byla jejich práva zachována. Thank you very much. The next speaker is Děkuji. Děkuji a další řečník je pan Fos z EPP. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. E, moje otázka se týká e, té předchozí paní Jourová. E, jak známo, Evropský parlament v únoru odsouhlasil svou pozici ohledně evropského prodejního práva. To by, měl, to by mělo mít velký přeshraniční účinek, zejména v online obchodování a e, jak tedy věříte e, v posílení e, přeshraničního obchodování? Jak chcete s ohledem na priority Junckerovy komise dále nakládat s touto problematikou? Hodláte urychlit procesy v radě a pozitivně ovlivňovat radu v tomto směru? A e, dále, e, pokud jde o prosazování, o implementaci evropského práva, e, Evropská unie se zakládá na používání stejných práv a na důvěře v to, že každá členská země tato práva dodržuje. A můj dojem je, že tato povinnost implementovat a dodržovat evropské právo není vždy ve členských státech prioritou. Já se tedy ptám na to, zda v budoucnu se budete zasazovat o lepší kontrolu implementace a dodržování Eh, evropského práva? To je podle mě velice důležitá otázka. Madame, the floor is your... Prosím, paní, máte slovo. Ano, děkuji vám, pane Fossi, za, za vaši otázku. Já velmi oceňuju, že právě ten návrh na Eh, společná pravidla pro přeshraniční prodej, tady si pomůžu anglickým termínem eh, Common European Sales Law, že byl v Evropském parlamentu eh, pozitivně přijat a že tomu dal zelenou, protože si myslím, že je to cesta, jak na pomoci společnému digitálnímu trhu, což je jedna z priorit Junckerovy komise, jak víme já se budu snažit ten návrh podpořit eh, a přesvědčit členské státy, že to není žádné nakročení eh, ke snaze unifikovat pravidla pro obchod, ale že to je dobrá alternativa pro přeshraniční obchody, které Eh, mohou tímto být eh, zase zjednodušeny a zlevněny a v konečném důsledku by měly přinést i prospěch pro spotřebitele. A říkám to přesto, že vím, že Common European Sales Law má řadu odpůrců, eh, kteří říkají, nedělejme alternativní řešení, nevytvářejme tady 29. režim, pojďme plně harmonizovat, to je jeden návrh nebo jeden směr uvažování, druhý směr je ten, že by bychom na to neměli vůbec sahat. Já se domnívám, že návrh je na stole a že tak, jak je zamýšlen, aby tedy eh, především eh, zjednodušil přeshraniční online transakce, takže je to návrh, který si zaslouží e, podporu a já se budu snažit přesvědčit členské státy o tom, že je to návrh, který e, skutečně může na pomoci v konečném důsledku i ekonomice těch jednotlivých členských států. E, když si představíme, co to znamená v praxi, že tedy bude moci obchodník Eh, který bude podnikat ve více zemích, používat jedno právo a nabídnout jejich eh, spotřebitelům, eh, kteří budou dobře informováni o tom, jak to bude fungovat, takže to je velmi pozitivní. Thank you very much. The next question Děkuji. Následuje otázka paní Delvo z frakce SD. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se chci zeptat na veřejné dokumenty. Eh, Evropský parlament vítal návrh týkající se přijímání veřejných dokumentů a rozšířil toto téma. A odcházející komise podpořila myšlenku rozšířit eh, působnost a také, aby vlastně státní zpráva nesla náklady na překlady těchto dokumentů. My chceme redukovat přehnanou byrokracii a usnadnit život občanů, malých a středních podniků a podporovat mobilitu. Jaký je váš postoj vůči tomuto nařízení a jeho působnosti? A výhledově myslíte si, že bude třeba podniknout další iniciativy, co se týče uznávání veřejných dokumentů, zejména co, co se týče v oblasti občanského práva a v oblasti Eh, rodinného práva. Pokud jde například eh, registrované partnerství, myslíte si, že i to by patřilo do tohoto tématu? Madame, the floor is yours. slovo. Děkuji vám, paní, paní Delvo, za tuto otázku. Eh, já i v tomto případě eh, jsem velmi ráda, že Evropský parlament se k tomu návrhu postavil pozitivně. Domnívám se, že když si uvědomíme, co znamená návrh na eh, toto nařízení v praxi pro běžné občany Evropské unie, tak musíme uznat, že to může mít velmi eh, velký dopad na to, že se budou cítit a právem daleko méně zatíženi byrokracií. Myslím si, že při té velké mobilitě eh, evropských občanů ze země do země, kdy se eh, mezi sebou lidi berou, bohužel i ve velké míře rozvádějí, kdy se zakládají přeshraniční podniky, kdy se řeší v přeshraničním režimu dědictví a řada dalších věcí, tak tam všude v těchto situacích občané ocení, že prosadíme, aby eh, bylo přijato nařízení, které odstraní například vyžadování ověřených eh, dokumentů, a ověřených eh, překladů. Takzvaná apostila, jak jsem pochopila, je něco, co velmi zatěžuje jakékoliv přeshraniční pohyby Eh, občanů i firem. Samozřejmě já vítám to, že Evropský parlament chtěl rozšířit rozsah těch eh, veřejných dokumentů, které by měly být tímto eh, způsobem Eh, řešeny a budu o tom jednat eh, s členskými státy v rámci rady, aby byl tento návrh přijat, i když vím, že odtud zaznívají hlasy, že by se to zatím mělo omezit jenom na eh, dokumenty, které se týkají civilních věcí, tedy soukromých a nikoliv firemních. Každopádně budu velmi ráda, když toto bude jeden z prvních návrhů, které budou uvedeny do praxe. Thank you. Uh, Mr. Radev, EPP Group. Pan Radev za EPP. Bože Jurova, o třetí priority... Paní komisařko, mezi třemi hlavními prioritami, které jste definovala v eh, programu Spravedlnosti pro do roku 2020, se soustředím na vzájemnou důvěru, o kterou se opírá politika Evropské unie v oblasti spravedlnosti. A velmi často občané, právníci, soudci nedůvěřují rozhodnutím justice z jiných států. A proto je třeba kroku na evropské úrovni, abychom podpořili vzájemné uznávání soudních rozhodnutí, abychom také umožnili jejich výkon. Podělte se prosím s námi s, o vaši představu, jak zvýšíte vzájemnou důvěru mezi členskými státy Evropské unie. Nemyslíte si, že vzájemná důvěra by měla být posílena tím, že stávající nástroje budou posíleny a nebudou to doplňovat nové nástroje, které mohou být politicky zneužity? Tato otázka eh, v podstatě navazuje tak trošku na to, o čem byla řeč předtím eh, s uznáváním veřejných dokumentů. Já jsem nevyužila času a zapomněla jsem říct, že aby toto fungovalo, eh, tak je potřeba vzájemné důvěry institucí v členských státech aby uznávali dokumenty, které byly tedy vydány v těch, v těch členských státech, odkud eh, se přenášejí. Eh, máte absolutní pravdu v tom, že eh, pro vzájemné uznávání nejenom dokumentů, ale i soudních rozhodnutí a pro výkon těchto rozhodnutí je zcela potřebné, abychom měli, aby měli členské státy mezi sebou vzájemnou důvěru v to, že justiční systémy v jednotlivých zemích fungují nezávisle a tak aby bylo možno eh, výkon těchto rozhodnutí a uznání těchto rozhodnutí aplikovat. Domnívám se, že eh, je potřeba přijímat některé další legislativní eh, kroky. Nicméně, a to chci zdůraznit, a je to v souladu s tazatelem, je potřeba neustále tlačit na dobrou implementaci naší legislativy, tak aby byla vymáhána. Eh, to znamená, že nejenom posilovat nástroje, ale i trvat na tom, aby byla dodržována pravidla. Eh, k tomu budování důvěry bych chtěla říct, že to, eh, tak jak nad tím přemýšlím, velmi souvisí s tím, o čem jsem mluvila ve své úvodní řeči, a to je vzájemná komunikace, spolupráce v právních věcech, a e, vzdělávání. Vzdělávání praktiků a odborníků v, legislativní, v legislativním a v, zá, v zákonodárném a v právním světě, bych to řekla obecněji, protože jenom vzájemná informovanost a vzájemně sdílená znalost e, a úroveň znalosti může e, přinést k ovoce ve smyslu posílení důvěry. Thank you. Uh, next question. Děkuji. Další otázka je od pana Koferatyho z eh, frakce socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo. Paní Jourová. Eh, v předchozím funkčním období náš parlament přijal různá opatření, která posílila úroveň ochrany spotřebitelů v Unii. A zde bych chtěl připomenout mimo jiné eh, to, co se týkalo alternativního řešení sporů například. A, e, ale nicméně e, nová komise by měla tedy přejít k implementaci tohoto režimu, tato opatření. Ale vypadá to, že nebudou stačit proto, abychom zajistili, že občané budou mít konkrétní možnost chránit a prosazovat svá práva. A takže, e, jaké jsou ty způsoby přístupu k justici? To je problém. A potom i pokud jde o náklady spojené s justicí. Takže já se ptám, jaká opatření přijmete proto, aby občané v Evropě měli efektivní přístup, efektivní možnosti eh, prosazovat svá práva. Socialisté se domnívají, že eh, kolektivní ty hromadné žaloby mohou eh, zlepšit přístup k soudnictví pro spotřebitele občany, a to především pokud jde o spory, které se týkají evropské legislativy. Jakožto komisařka, jak tedy hodláte mm, předložit návrh, který se týká kolektivních nebo hromadných žalob a jaké garance, jaké tedy ty ochranné pojistky by takovýto institut měl obsahovat? Děkuji, máte slovo. ano je pravda že evropská unie je velmi vpředu s různými způsoby ochrany spotřebitelů a přístupu eh, k soudnímu nebo mimosoudnímu řešení sporů. alternativní řešení sporů je samozřejmě významný krok dopředu možná o tom ještě bude řeč ale připravujeme eh, i on line řešení sporů což by mělo být zásadní zjednodušení. než se dostanu ke kolektivnímu, kolektivní možnosti podávání žalob chtěla bych ještě zmínit návrh na řešení malých malých nároků, eh, což taky má zjednodušit eh, eh, problémy, které mohou spotřebitelé mít při při nákupech a taky oblast právní pomoci, což se ovšem týká spíše, spíše trestního práva. Nicméně i tady uh, bych řekla, že je to jeden trend, že přístup ke spravedlnosti eh, by měl být eh, umožněn bez větších bariér. Ke kolektivním žalobám. Eh, domnívám se, že je dobře, že Evropská komise vydala doporučení a sleduje situaci v jednotlivých členských státech, jak se vlastně řeší možnost podávat kolektivních žalob. Víme, že to je nástroj, který může na pomoci Eh, spotřebitelům, aby se spojili a aby se společně domáhali svých práv. Takže my to budeme monitorovat, jakým způsobem členské státy přistupují k otázce kolektivních žalob a zcela jistě, pokud zjistíme, že eh, bude vůle a bude účel a potřeba eh, takovou legislativu přijmout, přistoupíme k tomu, ale ještě máme před sebou nějakou dobu pro vyhodnocování. Garance musí být dány takové, aby bylo zabráněno zneužívání kolektivních žalob a šikonoznímu výkonu eh, tohoto práva. Takže si myslím, že i toto lze legislativně řešit. Thank you. Uh, Mr. Duda from the group. Děkuji, pan Duda za EKR. Paní komisařko, ve svých písemných odpovědech jste navrhla, aby akční plán komise v oblasti práva obchodních společností bude pokračovat, pokud se stanete komisařkou. Také zde řeč o kodifikaci práva obchodních společností. A to je uvedeno ve vašich prioritách a je-li tomu skutečně tak, jak budete postupovat? jaké budou výhody této kodifikace pro podniky, které chtějí působit v Evropské unii. Za druhé, podniky, které již působí v Evropské unii, musí být povzbuzovány, aby se mohly rozvíjet nejen v EU, ale i mimo EU. A tyto nadnárodní podniky by měly disponovat předpisy, které budou pro ně příznivé. Jak budete působit? Během vašeho mandátu, jak zajistíte konvergenci s našimi velkými mezinárodními partnery, abychom umožnili evropským podnikům eh, být aktivní na mezinárodním trhu. Máte slovo. Eh, ano, já jsem uvedla eh, v materiálu, který jsem předkládala, abych představila svoje priority, cíl který v podstatě spočívá ve větší aproximaci nebo přibližování eh, právních systémů, nebo bych to řekla přesněji, kampany LO v rámci Evropy. Učinila jsem to proto, že eh, je zcela zřejmé, že máme-li eh, napomáhat společnému vnitřnímu trhu, který má být prost bariér a nárazů na různé právní systémy, tak bychom se měli dlouhodobě snažit o slaďování podmínek pro eh, činnost podniků, obchodních společností eh, v rámci Evropské unie. Takže eh, pokud jsem použila slovo kodifikace, myslím, že jsem měla na mysli, nebo jsem si jistá, že jsem měla na mysli nějaký cíl, ke kterému bychom mohli směřovat, ale samozřejmě při každém pokusu o aproximaci a harmonizaci evropského práva musíme být schopni se domluvit s členskými státy, že je tak činěno a konáno pod dobrým účelem, k dobrému účelu. Myslím si, že sjednocení nebo sjednocování pravidel pro obchodování a pro biznis je takovým dobrým účelem a že máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom si postupně vyjasnili s členskými státy, zda a jaká bude vhodná eh, společná právní úprava, eh, která napomůže evropským firmám být konkurenceschopnými. Co se týče nadnárodních podniků a jejich konkurenceschopnosti vůči zbytku světa, eh, tady je samozřejmě Eh, potřeba, abychom je nezatěžovali zbytečnou, zbytečnou zátěží, o které tady už byla a bude znova řeč, aby byly konkurenceschopné právě v rámci exportních aktivit a v rámci obchodování eh, eh, na globálním trhu. Takže opět jsme u toho nezatěžování a odstraňování bariér a byrokratické zátěže. Thank you. The next speaker is Mrs. Děkuji. Následuje paní Wikström ze skupiny ALDE. Děkuji, jsem tady. Přímo před vámi. Ráda vás vidím, děkuji za to, že máte být odvahu být osobní a také se zaměřit na vaše profesní zázemí. Je třeba identifika prostor, pokud jde o národní justiční systémy, je třeba vyvodit poučení z osvědčených postupů. Je to důležité pro občany, pro podniky, posluje to vnitřní trh a také to posluje důvěru, což je velmi důležité mezi jednotlivými členskými státy a jednotlivými právními řády. A také by to měl být eh, nástroj pro naše členské státy. Vy jako komisařka jste se zavázala zlepšit eh, tedy výsledkou scoreboard justice. Prosím. Děkuji vám za, za otázku i za, za ocenění toho, že jsem se tady před vámi e, svěřila i se svou osobní historií, ať nečerpám zbytečně čas. Justice Scoreboard je zásadní nástroj, který máme k tomu, abychom porovnali efektivitu a fungování eh, justičních systémů v evropských zemích eh, v oblasti civilního práva. Je to zásadní nástroj, který také máme, abychom byli schopni systémy vyhodnocovat a vůbec fungování justice vyhodnocovat ve vazbě na evropský semestr, eh, o kterém tady ještě nebyla řeč. Takže uznávám eh, důležitost tohoto, eh, tohoto systému. Co se týče eh, dotazu, jakým způsobem bychom měli dál s tímto nástrojem pokračovat, tak domnívám se, že na monitorování uplatňování lidských práv jsou tady jiné nástroje a že e, musíme být schopni e, využívat e, jiné informační zdroje a samozřejmě trvale sledovat uplatňování lidských práv v jednotlivých členských státech, protože to si myslím, že je naše naprosto zásadní činnost, kterou musíme být schopni zajišťovat průběžně, aniž bychom k tomu měli nějaký speciální reporting z členských zemí občas eh, jsem eh, dotazována i na to, jestli by se neměl Justice Scoreboard rozšířit i na další oblasti, na trestní právo. Domnívám se, že to bude mít svůj vývoj. Eh, každopádně si myslím, že Evropská komise by měla být schopná využívat různé zdroje, statistiky, zprávy a různé eh, informační platformy k tomu, aby si průběžně vyhodnocovala situaci v jednotlivých členských zemích, aniž by rozšiřovala eh, rozsah eh, Justice Scoreboard, který je takto nastaven pro dobrý účel a myslím si, že takto, jak funguje teď a v tom rozsahu, že je, je to v pořádku. Děkuji. Nyní položí otázku pan Maštálka ze skupiny GUE. Paní Jourova, ve svém písemném eh, prohlášení v dotazníku uvádíte kromě jiného, eh, zmíněte program REFIT, který je realizován od roku 2012 jako nástroj ex post vyhodnocování účinnosti existujících právních norem. Já souhlasím s tím, že snižování regulační zátěže a také veškeré návrhy na zjednodušení právního prostředí může přispět ke zlepšení podmínek konkurenceschopnosti a fungování podniků a přístupu občanů ke službám. Jak ale hodnáte ve funkci komisařky zajistit, aby nedošlo, jak se obávají odborové organizace, ke snížení standardů právních předpisů, která ochraňují práva pracovníků, například v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k oslabení sociálního dialogu? Madame, the floor is yours. Máte slovo. Mu refit já si myslím, že bude eh, významným nástrojem k tomu, abychom se vypořádali s otázkou, zda návrhy na regulaci, ať už ty, které běží, nebo ty, ty eh, návrhy, které se připravují, aby byly účelné a aby byly potřebné. Myslím si, že to je jedna eh, z těch vlajkových lodí Junkerovy komise, že zkrátka budeme poměřovat legislativní kroky Evropské unie kritériem potřebnosti činnosti. Eh, myslím si, že to bude věc, na které budu i hodně spolupracovat s viceprezidentem Timmermansem, s kterým jsem měla o tomto dlouhou debatu. Každopádně, hm, jak zajistit uh, aby nebyla dotčena práva zaměstnanců, aby nedošlo ke snížení standardů v oblasti bezpečnosti práce. Tady si myslím, že je to, eh, je to otázka, kterou musíme eh, být velmi, eh, jak si, být velmi obezřetní a domnívám se, že v té obezřetnosti nám budou velmi pomáhat různé sektorové asociace, které mají za úkol Eh, hlídat práva zaměstnanců a odbory. Já jsem eh, známa tím, že jsem velmi otevřený člověk, který se eh, rád a zhusta baví a konzultuje s organizacemi mimo tu, kterou zastupuji. Mám ve zvyku poslouchat návrhy a varování eh, všech, kteří sledují mou práci, takže si myslím, že tady i spolupráce s odbory a s asociacemi bude klíčová. Je to něco, teď myslím standardy pro zaměstnance a pro eh, i pro akcionáře, o tom tady byla řeč jenom z, jenom z kraje, eh, tak je něco, co musíme být schopni zajistit a nenarušit a nesnížit tyto standardy. Thank you. Děkuji. Nyní položí otázku paní Hautala ze skupiny Zelených. Děkuji mnohokrát. Komise stále více řeší smlouvy o investicích s různými zeměmi. Já bych ráda slyšel váš názor na arbitrážní ustanovení, která jsou obsažena v těchto investičních smlouvách. Jak je jejich dopad a co si myslíte o obcházení státních soudů a justičních systémů? I předseda Juncker se vyjádřil svou nespokojenost tím, že se obracíme na soukromé soudní nástroje. A nemyslíte si, že v kontextu evropského soukromého práva a mezinárodního práva soukromého by bylo možné zvýšit europeanizaci našich eh, národních soudů tak, že vlastně podniky by se mohly spoléhat na tyto mechanismy a ne na soukromou arbitráž. Děkuji, máte slovo. Otázku, vy jste to už zmínila eh, v otázce, že eh, je zcela zřejmé i z, z politických Eh, z politického směru, který naznačil eh, a který stanovil pro novou komisi Jean-Claude Juncker, že je zcela nutné, aby všichni měli stejný přístup k řešení svých sporů, včetně investorských sporů, eh, tedy sporů investor kontra členský stát, aby všichni měli tedy možnost využít bezbariérově a bez jakýchkoliv vy jste říkala, eh, ne, ne, nebudu říkat to slovo anglicky, ale bez nějakých odboček eh, soudní řešení sporů. Takže hovoříme-li o arbitrážích, eh, je to míněno tak, že je to alternativní způsob řešení, ale nikdy a za žádných okolností nemůže být arbitráž Eh, jako jediná možnost, která, kterou bude mít ten, kdo do sporu eh, půjde. Je to jednoznačně řečeno, řečeno v guidelines pro eh, tuto komisi a já si myslím, že, že je to Eh, zcela zřejmé. Byla jsem už dotazována na to, jestli může tyto spory, eh, jestli mohou být tyto spory řešeny přes eh, nařízení Brusel 1, tak tam je to, je to, to není ten model řešení arbitráží ve formátu stát, soukromá společnost. Tam je to, tam je to mezi soukromníky, takže, takže se vlastně Brusel 1 nedá použít, ani bych nedoporučovala jeho rozšíření na tuto sféru. Thank you very much. The next question asked by Mrs. Ferrara. Další otázku položí paní Ferrara ze skupině EFD. Signora Jurova, Paní Jourová, děkuji. Vy jste eh, řekla, že nezávislost a transparentnost to jsou základní principy, to jste prohlásila, čehož si ceníme. Ale nicméně, zdá se, že eh, nedávno vy eh, proto vy jste tedy obhajovala Andreje Babiše, vašeho eh, šéfa a ministra financí a mm, my tedy jsme toto řešili v našem výboru, rozpočtovém výboru. Vy jste řekla, že Babiš prodal eh, mm, svůj eh, podnik holding Agrofert. Nicméně Evropská komise potvrdila, že eh, tato činnost v podstatě se eh, efektivně nezlikvidovala a navíc ještě čerpá evropské fondy. Takže jak vám tedy můžeme důvěřovat v tom, co říkáte do budoucna? Vlastně eh, zde to je prohlášení, které, kterým jak si zavádíte názory našich členů parlamentu. Máte slovo. děkuji i za tuto otázku. Eh, aby bylo zcela zřejmé, eh, Andrej Babiš je předseda politického hnutí, jehož jsem eh, už posledních pár dnů místo předsedkyní, mám podanou rezignaci i na tuto funkci samozřejmě. Je to člověk, který má za sebou velké úspěchy v biznisu, a upřímně řečeno, já jsem se o jeho biznis nikdy nezajímala. Pro mě je Andrej Babiš předseda politického hnutí, je to dnes ministr financí a co se týče eh, toho, jestli prodal nebo neprodal firmu, eh, to byla otázka po jeho nástupu do funkce ministra financí a já jsem eh, v té době, kdy jsem na to odpovídala, řekla informaci, kterou jsem věděla. Eh, kterou jsem zjistila eh, eh, z různých rozhovorů o této věci. Já vím, že někdy vyvstávají debaty o tom, jestli jsem nebo nejsem podřízená panu Babišovi. Byla tady někde i zmínka v médiích o nějakém střetu zájmů. Dotýkáte-li se mé nezávislosti, já tady mohu naprosto jasně prohlásit, že jsem nezávislý člověk, že jsem nikdy nepodléhala žádným tlakům, ať už pana Babiše, které ostatně nikdy žádné nebyly, ani když jsem byla ve funkci ministrině, ani někoho jiného. A jsem v tomto naprosto eh, jasně vymezitelná tím, co dělám a doufám, že budu moci přesvědčit vás, že moje nezávislost a nestranost a eh, určitá silná imunita vůči tlakům tady bude neustále. Takže já nevím, kdy jsem to měla říci, ale v té době jsem zcela jistě řekla, co jsem o té věci věděla a znova podotýkám, že biznis pana Babiše nebyl ve středu mého zájmu. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Další otázku položí pan Zvěvka z EPP. Děkuji, pane předsedající. Paní Jourová, ještě jedna... Děkuji, pane předsedo. Paní Jourová, ještě jedna věc. A vy jste to zmínila. Osvěta vůči evropskému právu, které budujeme. Právo je efektivní, pokud má přímý dopad na ty, kteří jej mají využívat, právo je efektivní, pokud je správně uplatňováno. Existují různé nástroje, některé jednoduché, jiné složitější, například Brusel 1 a přes eh, hraniční dědictví, řešení přeshraničních dědických věcí. Myslíte si, že generální ředitelství připravuje určité pokyny pro občany a právníky, aby mohli lépe využívat eh, tyto uh, nástroje, aby skutečně byly užitečné pro ty, kteří jsou nástroji přímo dotčeni, aby parlament a rada působili tímto směrem. To je nejefektivnější nástroj, který bude měřit našeho úspěchu. Děkuji, máte slovo. Ano, pane Zvěvko, samozřejmě, že právo je efektivní, pokud má přímý dotaz a pokud je vynutitelné a funguje. Já bych k tomu eh, dodala ještě ono starořímské eh, pozdní spravedlnost, odepřená spravedlnost, takže i eh, rychlost řízení je zásadní. Eh, Brusel 1, eh, dědické řízení a řada dalších věcí, které v podstatě zasahují do eh, života, každodenního života občanů prostřednictvím soukromoprávních norem. To je přesně ta fáze, kde jsme dnes, že kdy musíme opravdu podporovat kvalitní a důslednou implementaci těchto norem. Je to dlouhodobá práce a vzhledem k tomu, že se tyto normy týkají skutečně skutečně eh, eh, lidí při každodenním životě, tak je potřeba přinášet více informací. Eh, myslím si, že je zřejmé, že zrovna v civilním právu se lidé o to zajímají, pokud něco nefunguje Jestli jste si toho všimli, eh, civilní právo eh, vždy mělo mít a má mít to kritérium, že by mělo být eh, velmi jemně navázáno na praxi a na to, co lidi potřebují. Pokud dáme do zákona, do občanského kodexu nebo do, do evropských norm týkajících se civilu něco, co, co bude drhnout, tak o tom samozřejmě uslyšíme. Ale to je, to je jiná píseň. Já chci říct, že komise musí dělat kvalitní informační kampaně, a to ve spolupráci s partnery ve členských zemích. Máme na to peníze na, na programy a zároveň musíme nastartovat nové kolo účelného vzdělávání praktiků eh, v oblasti práva. Už jsem o tom mluvila, já jsem přišla ze světa projektů, na tohle budu osobně velmi bedlivě dohlížet, aby ty nové tréninkové programy byly efektivní a aby přinášely dobré výsledky. Thank you very much, madam. Děkuji a e, nyní předám předsednické kladívko svému kolegovi e, Claudu Moraesovi, předsedovi výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro. Děkuji vám. E, Vážená paní komisař, dezignovaná komisařko Jourová, vítám vás tu jménem eh, výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro, neboli eh, výboru LIBE. Spravedlnost je naprosto zásadní pro práci výboru LIBE a vy víte, že jde o centrální ústřední pilíř naší práce. Soudní spolupráce v trestních záležitostech, základní práva a právní stát, ale také dynamické oblasti jako ochrana osobních údajů a soukromí jsou pro nás klíčové, klíčovými oblastmi. A e, proto si myslím, že otázky, které nyní uslyšíte, budou na toto téma. Přesuňme se tedy rovnou k otázkám a první otázku za frakci EPP položí pan Axel Foss. Děkuji vám. Eh, já bych nyní chtěl eh, položit už druhou otázku. Eh, jednu z nich jste nestihla zodpovědět kvůli času, takže ještě jednou. Budete se zasazovat o lepší kontrolu prosazování a používání evropského práva v členských státech? To je pro mě extrémně zajímavé. Ale mám ještě další otázku a ta se týká toho, že Evropský parlament v březnu odhlasoval zprávu o vyšetřování aktivit NSA a vyža- vyzval komisi, aby aby okamžitě zrušil režim Safe Harbor a e, přišel s novým návrhem, který by e, nastavil e, odpovídající standardy ve vztazích mezi EU a USA. Pokud nic takového ne, ne dosáhneme, jako jsou stejné standardy mezi EU a USA, tak jak to dopadne se Safe Harbor. A také komise byla vyzvána, aby vypracovala legislativní návrh pro vlastní evropskou cestu. Neboli eh, hodláte eh, odpovídajícím způsobem předložit takovýto eh, legislativní návrh? A za třetí, pokud jde o chování spotřebitelů, tak to je pod silným vlivem internetových vyhledávačů a videoportálů a podobně. A jak hodláte v budoucnu chránit soukromí a osobní údaje v této oblasti a jak zachránit neutralitu konkurence? Tak jestli jsem to zachytila, je to trojotázka kvůli času na první otázku, jak hodlám vynucovat uh, uplatňování práva uh, a zda to hodlám dělat, tak ano, uh, samozřejmě a máme na to účinné nástroje ze strany komise, uh, takže je, implementace je ta fáze, která není tak řekla bych, glosy nebo tam, na tom se nedělá sláva, ale je to naprosto zásadní, abychom byli důslední. Eh, co se týče zprávy NSA a Safe Harbor, tohle musím říct, že je nejsložitější problematika, s kterou jsem se eh, setkala, eh, aniž bych snižovala ty ostatní. Je to zároveň naprosto zásadní otázka, kdy je ve hře ochrana osobních dat, a ochrana soukromí, což je základní lidské právo, které uznává jak charta, eh, tak úmluva a je to něco, o čem se nevyjednává a co se nesmí spochybňovat a co se nesmí dávat v plen ani v momentu, kdy eh, by měla data, nebo především momentu, kdy by měla data opouštět evropský kontinent. Eh, já si velmi vážím práce, kterou jste mnozí nebo někteří z vás odvedli, s kterými jsem mi měla tu čest hovořit o Safe Harbor a o tom, zda je safe harbor safe. Eh, mnozí z vás mě přesvědčovali o tom, že máte silné pochybnosti, já je mám už dnes taky a bylo by ode mě nezodpovědné, kdybych teď řekla, pojďme ho zrušit nebo pojďme, eh, pojďme eh, přestat si hábr využívat, dokud eh, není vyhodnoceno, jakým způsobem a jaký nástroj použít k posílení důvěry, zejména vůči spojeným, spojeným státům pro ochranu dat do budoucna. Takže momentu, pokud mě potvrdíte do funkce, tak bych ráda s vámi tu debatu vedla znovu a chtěla bych udělat opravdu pečlivě vyhodnocení hodnocení toho, zda zacházíme s bezpečným eh, systémem a zda ne, jaká jsou, jaké jsou cesty k nápravě, respektive k jinému systému, který posílí důvěru. A eh, vím, že jsem vyčerpala čas. Vliv vyhledávačů, to je velké téma. Pokud tu otázku dostanu, ráda se k tomu vrátím. Eh, rozhodnutí eh, soudu eh, v, ve věci Google Spain eh, mě mimo jiné otevřela oči, že je to naprosto zásadní věc, ale není už asi čas. To je v pořádku, paní komisařko, to jsou složité věci. Další otázka za SAD je otázka Kloda Morese, to jsem já, a uvidíme, jestli dodržím řečnickou dobu. Podobně, pokud jde o Safe Harbor a otázku opravných prostředků a zastřešujícího ustanovení. Já mám jinou obavu oproti panu Vosovi. V našich původních rozhovorech, když jsme jednali o Safe Harboru a zastřešujícím ustanovení, to jsou naléhavé otázky právě pro nás, které musíme řešit bezprostředně a očekáváme rychlé kroky. Jakým způsobem sladíte to, že neexistuje jeden komisař, který by tohleto všechno řešil? A jak vlastně navážet na otázku digitálního elektronického habeas corpus, což je v mé vlastní zprávě, proto se na to ptám. A v následné zprávě, jak nám pomůžete v parlamentu, abychom se mohli dále zabývat. 57 sekund, tak se mi to povedlo. Otázka ochrany dat a dodržování vysokých standardů, které má Evropa nastaveny a které se taky vyžadují v návrhu eh, nařízení k ochraně dat, je eh, skutečně otázkou, která se dotýká eh, více komisařů. Eh, my jsme, eh, já jsem už hovořila s panem viceprezidentem Ancipem, který má digitální agendu na starosti v, v takovém jaksi horizontálním slova smyslu a dohodli jsme se na tom, že ve věcech ochrany dat budeme postupovat v koordinované podobě a že budeme velmi urychleně právě po začátku práce komise řešit otázky ochrany dat, otázky reformy, ale zejména otázky bezpečnosti dat, která se posílají za oceán, dat, která se týkají eh, občanů eh, členských zemí Evropské unie. Eh, je to věc, která nesnese odkladu, je to naprosto zřejmé a je to věc, ve které nejde o nic menšího, než o obnovení důvěry v toky údajů mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Víme, že tato důvěra je zásadně narušená, že je narušená v podstatě eh, nejenom eh, únikem eh, dat eh, v rámci nebo zjištěními v rámci Snowdenovy aféry, ale i řadou signálů o tom, že americké bezpečnostní složky chtějí využívat data občanů pro účely národní bezpečnosti takovým způsobem, že je chtějí využívat nebo chtějí je mít k dispozici pro případ že budou potřeba. My nesouhlasíme a nebudeme souhlasit s takovýmto postojem. My chceme znát omezení účelu, pro který tato data budou využívána. Je tam řada dalších podmínek, která, které budeme muset eh, zajistit při jednání se Spojenými státy. Je to velmi komplexní věc, ale pro mě, pokud budu u těchto jednání, tak pro mě bude naprosto svaté eh, něco, o čem se skutečně nevyjednává, a to je právo na ochranu soukromí a ochranu osobních dat. Děkuji. Další otázka za EKR, pan Timothy Kirkhope. Eh, Vážená paní, myslím, že evropský zatýkací příkaz byl významným nástrojem proti terorismu a přezraniční kriminalitě, ale ten nástroj není zdaleka dokonalý. A co chce udělat komise, aby řešila obavy parlamentu, pokud jde o přiměřenost, zejména co se týče drobné kriminality a předloží v tomto směru legislativní návrh a v oblasti spravedlnosti eh, komise věnovala značné zdroje eh, od Projektu, který, jako je, jako je CESL, tedy společná právní úprava prodeje a veřejný žalobce. Je to skutečně potřeba a nebylo by lepší řešit tedy jiné otázky, které nám vyvolávají problémy v Evropské unii. Pokud dostanu vaši důvěru, bude to otázka, kterou budu řešit dnes a denně jestli je potřeba to či ono. Už jsem o tom hovořila, že kritérium účelu a účelnosti a e, dopadu je pro mě naprosto zásadní. E, co se týče CESLu a veřejného žalobce, o kterém možná ještě budeme hovořit, protože to je do zásadní téma, samozřejmě záleží na vašich dotazech. E, já si myslím, že tady máme opodstatnění. CESL by měl zjednodušit přeshraniční obchody, veřejný žalobce zkrátka má plnit tu úlohu eh, hlídání eh, peněz evropských daňových poplatníků. Eh, záleží na tom, jak bude nastavena struktura a tak dále. Když se vrátím k evropskému zatýkacímu příkazu, kterým jste začal vaši otázku, je to řekla bych success story, je to skutečně velmi efektivní nástroj pro potírání kriminality v rámci Evropy. Je to nástroj, díky kterému abych tak řekla, není v Evropě kam se skrýt a skutečně, skutečně pachatelé nebo podezřelí eh, se tady eh, dostávají do střetu s velmi efektivní strukturou a efektivní institucí. Jestli mám dobré číslo, je to 15 tisíc Eh, oznámení nebo případů ročně. Eh, co dělat s přiměřeností? Já vím, že eh, byl s evropským zatýkacím příkazem problém, že měl řešit bagatelní věci a že tento problém už se nějak řešil v nějaké, nějakým způsobem, který není na úrovni na směrnice nebo něčeho takto silného. Eh, každopádně já bych se velmi přimlouvala, abychom do zásadního eh, do fungování eh, evropského zatýkacího rozkazu v dohledné době nevnášeli nové zásadní legislativní změny, abychom tomu dali čas a abychom pomáhali fungování tohoto institutu tím, že tu situaci budeme spíše stabilizovat, než abychom měnili legislativu. Děkuji. Další otázka ze skupiny ALDE, Sophie Intveld. Prosím, Sophie. Děkuji, pane předsedo. Vřele vás vítám, paní navržená komisařka. Pan Juncker vás požádal o to, abyste upřednostila antidiskriminační směrnici. Máte proto plnou podporu, ale osoby z kategorie LGBT stále čelí homofobii a násilí v Evropské unii na pracovišti, ve škole, ve veřejných službách a také podle rodinného práva politici se pouští do homofobních eh, projevů a eh, páry stejného pohlaví čelí překážkám, když chtějí využít své mobility. Rodinné právo je v pravomoci a bude v pravomoci členských států, ale Evropská unie má povinnost na základě smluv a základní charty svobod zajistit rovné zacházení a volný pohyb všech osob musíme ukončit diskriminaci a homofobii. A proto Evropský parlament a deset členských států opakovaně volalo po cestovní mapě pro práva kategorie LGBT, zejména ve zprávě kolegyně Luňáček. Paní Jourová, připojíte se k parlamentu a členským státům a prosadíte cestovní mapu pro práva osob LGBT. Ano, děkuji vám eh, za otázku. Vy jste Eh, řekla řadu věcí, eh, které bych už teda nerada opakovala. Každopádně ta základní legislativní eh, dráha vede přes antidiskriminační směrnici, která má řešit mezeru v zatím přijatých antidiskriminačních opatřeních legislativního rázu. Každopádně na vaši přímou otázku ano, ráda bych přišla, s, ona to nebude moje iniciativa, ale vyslyším s velkým pochopením a se zájmem volání po strategii pro tyto skupiny občanů. Eh, jestli jsem viděla zase dobré číslo, jich 25 milionů, eh, což eh, je skutečně, ať už jich je kolik kolik chce. Jsou to občané Evropské unie, kteří mají právo na rovné zacházení a mají právo na ochranu eh, před jakýmikoliv eh, eh, tlaky, útoky, nenávistnými projevy a tak dále. Ta strategie ovšem, nebo roadmap, jak jste to nazvala, by měla být velmi konkrétní a měla by protože, jak už jsem říkala, já jsem zvykla na strategie, kde je a analýza situace, kde jsou navržené priority, kde jsou popsané akce, eh, kde je nějaký časový eh, úsek a kde je taky zodpovědnost, kdo bude naplňovat tu strategii. Takhle si já představuju, že by to mělo vypadat. A když se týká, eh, pokud se týká té zodpovědnosti, tady je zcela jasné, že budou muset být volány ke spolupráci členské země Evropské unie, z nichž mnohé volají právě po takovéto cestě a které mají v ruce eh, taky významné nástroje potírání projevů nenávisti a homofobie. Co se týče nelegislativních možností, je tam celá řada nástrojů, které bych chtěla taky využít, ať už jsou to různé publikace, kampaň, zvyšování povědomí eh, a tak dále, eh, včetně lepší práce s daty, protože se domnívám, že v tom máme určité mezery. Děkuji za GUE Marie-Christine Veržia. Děkuji, pane předsedo. Paní Jourová, kladu si otázku, co se týče obsahu vašeho portfolia. Ať už je význam, který přikládáme podnikům a spotřebitelům a jejich právům dívat se na spravnost a právní stát skrze toto prisma se mi jeví jako redukce a možná zdrojem i zmatení, přičemž za, dodržování základních eh, práv je obtížné v členských státech, případně ustupuje, jak o tom svědčí rozhodnutí Evropského eh, soudu pro lidská práva Evropského soudního dvora. Uvedu jeden příklad. Po tom, co uvedla paní eh, Infelto LGBT Romové, je to nejdiskriminovanější populace uvnitř Evropské unie. Cestovní mapa existuje, strategie existuje, strategie máme, byly zveřejněny a jsou dramatické. A poprvé v této oblasti, pokud jde o práva, komise spustila řízení o porušení smlouvy. Týká se právě České republiky, vaší země. Je to skutečná výzva pro vás. Takže otázkou je, jak půjdete ku předu v této věci nad rámec eh, směrnice proti diskriminaci. Jak se budete opírat o jednotlivá hodnocení, aby členské státy konečně dodržovaly základní členská práva a zejména práva Romů? Jaké konkrétní návrhy přednesete? Ano, děkuji. Eh, jestli jsem vyvolala dojem, že se v portfoliu eh, budu zaměřovat na právo ve vazbě pouze na, na spotřebitele a ekonomiku, tak to eh, tak není. Já vnímám otázku lidských práv jako něco, co se klene nad nad vším, eh, co budeme dělat, protože to je ten, ten pevný bod, o kterým, myslím, Archimedes říkal, že dejte mi pevný bod a pohnu vesmírem. Tohle je pevný bod Evropské unie, to jsou hodnoty, na kterých unie stojí. Co se týče Romů, vy jste se dotkla eh, bolavého místa pro mě, protože skutečně Česká republika dostala dopis eh, komisařky, eh, který vyzývá k nápravě. Je to výzva k nápravě situace, kdy jsou ve zvýšeném, extrémně zvýšeném procentu Eh, děti romského původu dávány do speciálních škol, eh, takže v podstatě jim podsekneme možnosti a šance na samém počátku. Eh, to mě eh, velmi vadí a velmi mi to nevyhovuje a myslím si, že je to věc, která se musí řešit a to nejenom v České republice, ale i v jiných zemích, kde byla takto zvýšená eh, data nebo takto, takto velké počty dětí dávány do zvláštních škol a do speciálních škol naměřeny takže eh, je tam výzva k eh, nápravě. Já tady nejsem k tomu, abych obhajovala postoj české vlády, ale eh, mám informace o tom, jaké nástroje budou použity a doufám, že do vyměřené doby dvou měsíců bude podána z České republiky dobrá zpráva. Jaké nástroje? problematika inkluze Romů je velmi široká a velmi náročná je tam potřeba naprosto jasných strategií evropské plus členských státech, je tam potřeba součinnosti všech orgánů na všech úrovních od Unie až po obce. A v tom mám poměrně velké zkušenosti, protože jsem na řadě takových projektů pracovala právě v té lokální úrovni. A je tam potřeba něčeho, co se zatím nedaří, a to vzájemného pochopení, co chce majorita a co chce minorita. A to je na delší, delší debatu. Vypršel mi čas, bohužel. Je to důležitá otázka. Další otázka od zelených, paní Jean Lambert. Jean, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, paní navržená komisačko, za vaši odpověď týkající cestovní mapy pro osoby LGBT. Chtěla jsem eh, zmínit otázku týkající se horizontální protidiskriminační směrnice. Vaše písemná odpověď to uvedla, že překážky jsou nyní politické. Já vás chci vyzvat, abyste eh, rozvedla to, jak si přejete, aby se to stalo skutečně předmětem práva. Členské státy mají problémy, jaké mají problémy a to by možná bylo užitečné. Těm zemím, a země, které nemají problémy, by vás mohly podpořit spolu s Evropským parlamentem a občanskou společností a další komisaři eh, mají zájem o to, jak vás podpořit, abychom mohli prosadit protidiskriminační směrnici, abychom byli schopni naplnit článek dvě smlouvy o našem závazku vůči rovnosti. Děkuji. Děkuji za otázku. Horizontální antidiskriminační směrnice, jak všichni víte, narazila na eh, nesouhlas a rezistenci eh, řady členských států. Eh, pro mě to znamená, protože je to něco, co skutečně chci prosadit v dohledné době, Nebudu říkat termín, protože víme, že takto složité věci je těžko, těžko časově odhadovat. Vnitřně ten termín pro sebe vím. Eh, tak pro mě to bude znamenat eh, jednat s členskými státy o tom, proč eh, nechtějí souhlasit s přijetím této, to, toho, této směrnice a co tam je za konkrétní důvody. Dovolte mi teď krátký exkurs zase k mé osobě. Já jsem vystudovala práva, jak jsem říkala, v pozdním věku, ale moje původní kvalifikace je eh, kulturní antropologie. A já jsem si velmi vědoma toho, že jsou eh, takové eh, charakteristiky společností jednotlivých a jednotlivých členských států, které jde těžko lámat přes koleno, protože jsou prostě zakotveny v tradicích, v historických a kulturních vazbách, jsou to, jsou to tradice, zvyky, tabu, jsou to prostě věci, které, které musíme umět překlenovat. To jsou věci, o kterých se asi budu muset s členskými státy taky bavit, jestli tam jsou takovéto bariéry. Omlouvám se. Thank you. Um, Commissioner Dyson, please uh, stick. Děkuji. Prosím paní komisařku, aby eh, dodržovala eh, čas. Nyní je na řadě za EFDD paní Kristýna Wienberg. Děkuji vám eh, za slovo současné, současná implementace článku 21 eh, smlouvy o, Evropské, o fungování Evropské unii je hanebná. Místo, aby bylo možné navštěvovat své příbuzné v ostatních členských zemích eh, nebo tam pracovat, tak to vede k tomu, že eh, že občané určitých zemí e, atakují jiné země, berou je útokem, aby tam e, pracovali na černo, případně pouze seděli na ulici a žebrali. A e, moje, k tomu se váže moje aktuální otázka. Ta se týká Evropského soudního dvora. Já jsem si jistá, že některé členské státy nebudou už dále tolerovat takovýto sociální turismus. Pokud jde například o směrnici o mobilitě, tak ta spadá pod vaše eh, portfolio. A já se vás tedy ptám, eh, hodláte eh, nějak řešit tyto absurdní následky článku 21? K tomu bych chtěla říct, že volný pohyb osob je něco, co je zásadní pro fungování Evropské unie. A já jsem situaci prověřovala eh, i v jednotlivých členských zemích, když jsem se seznamovala s eh, právě fungováním principu volného eh, pohybu osob a zjistila jsem, že eh, členské státy mají poměrně zásadní vlastní nástroje, jak se vypořádat eh, eh, s tímto typem zneužívání. Mají k dispozici vlastně dva nástroje posouzení toho, zda <clears throat> chování osob, které přijdou do země, nejsou, není v rozporu eh, s principy veřejného pořádku. A druhá eh, otázka, eh, zda ty osoby nezneužívají veřejné prostředky. Jsou to nástroje, které členské země mají a které by měly využívat při řešení Eh, situací, kdy je zcela evidentně zneužíváno eh, právo volného pohybu a zneužíván i sociální systém, například některé členské země. Eh, myslím si, že ta situace vyžaduje monitorování, že vyhodnocujeme, mám informace, že komise vyhodnocuje případy zneužívání volného pohybu v jednotlivých členských zemích a že přijde s návrhem nebo přijdeme s návrhem na řešení, aniž by bylo dotčeno právo volného pohybu osob v případech, že by eh, ta situace byla dále neúnosná a vyžadovala by legislativní zásah. Znova ale říkám, že zatím, jak jsem eh, byla informována, eh, ta legislativní situace postačuje na to, abychom byli schopni se vypořádat i se zneužíváním. No- Děkuji za nezařazené paní Vicky Mayer. Děkuji. Jako komisařka jste strážkyní zákonnosti a smlouvy a zákonnost má významnou úlohu. Myslíte si také, že islám nerespektuje rovnost mužů a žen a rostoucí příchod uprchlíků z eh, muslimských zemí ohrožuje rovnost mužů a žen v naší eh, společnosti. Jaký je váš názor? Eh, jsem naprosto přesvědčena, že lidé, kteří přicházejí do Evropské unie, mají stejnou povinnost dodržovat zákony a předpisy které platí pro všechny občany i pro všechny příchozí. Takže myslím si, že pokud eh, jsme svědky nedodržování práv, eh, žen, eh, tak jsou tady určité nástroje, jakým způsobem je řešit. Já jsem daleka toho, aby hodnotila islám, jak už jsem říkala, jako kulturní antropolog Eh, mám spíš tendenci k tomu eh, vystříhat se hodnocení. Každopádně hovoříme-li o Evropské unii a pobytu lidí s tímto vyznáním, eh, platí na ně stejné, stejná pravidla jako na občany evropských zemí. Ostatně myslím, že tady ještě budeme hovořit o ženách a o jejich právech. Myslím, že to nejsou jenom příslušníci Eh, tohoto vyznání, kteří eh, eh, porušují práva žen. Myslím si, že to je daleko masovější jev, který vyžaduje pozornost a vyžaduje řešení. For the EPP group, Mr. Za EPP pan Tomáš Dechovský. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, mám na vás dva dotazy. První dotaz je, jak plánujete přehodnotit proces zahrnutí Evropského úřadu Evropského veřejného žalobce do struktur Eurochastu, který je plánován s nulovými náklady. A to především s ohledem na to, že počet případů, kterými se Euročas zabývá, rok od roku stoupá, stejně tak, jako se bude zvyšovat eh, počet možných případů, který bude spadat do kompetence evropského žalobce. A druhý dotaz. V tomto kontextu se moje frakce včera eh, ptala pana Avramopouluse na problém zahraničních bojovníků. Rád bych vám položil stejnou otázku, ale z právního pohledu. Je velmi pravděpodobné, že občané EU, kteří, se, kteří bojují v konfliktech třetí zemí, se dříve nebo později vrátí do Evropské unie. Mají, podle mého názoru mají být tyto občané postaveni před soud a, odsouz, a odsouzení. Plánujete jako komisařka nějakým způsobem stanovit společné kroky, jak by soudy evropských států e- Evropské unie měly nakládat s těmito občany? Děkuji, pane Zdechovský. Takže nejdříve k e, evropskému prokurátorovi ve vazbě e, k Eurojustu, k Eurojustu, chcete-li. Domnívám se, že ve vztahu k Eurojustu se předpokládá, že e, bude poskytováno zázemí, data, odborná spolupráce, e, spolupráce při vyšetřováních, e, ale nemělo by tam být skutečně dosaženo žádného finančního dopadu. Myslím si, že toto se bude spíš týkat OLAFu, který by měl spolupracovat v širší míře právě proto, že Evropský prokurátor se má zabývat eh, Eh, oblastí potírání eh, kriminality, která se týká eh, finančních zájmů Evropské unie, což je vlastně téma OLAFu, zejména ve vazbě k evropským strukturálním fondům. Takže vůči Eurojustu podle mě je možné, že to bude neutrální. Já to budu prověřovat i z hlediska toho, že pokud, budeme, pokud se posuneme dále, a doufám, že ano, a musíme tak učinit, v nastavení eh, funkční struktury eh, eh, evropského prokurátora do členských států, tak tam budeme muset vyčíslit náklady a budeme se muset zabývat tím, jak, bude, jak budou tyto náklady konfrontovány s tím, jaký přínos bude evropský prokurátor mít. Já jsem přesvědčená, že přínos bude mít, ale eh, jak jsem říkala, já přicházím ze světa čísel, takže tady to budu, budu velmi bedlivě sledovat. Co se týče zahraničních bojovníků, já jsem přesvědčená, že eh, trestní zákonníky členských států obsahují skutkovou podstatu, která eh, potírá a pamatuje právě na lidi, kteří se zapojují do teroristických akcí v zahraničí a po návratu do svého státu by měli být trestně stíháni. Myslím si, že to je otázka eh, členských států, nicméně budu o tom hovořit s kolegou z Home, eh, který to má v gesci. Děkuji. Musíme si dát pozor na čas, protože potom bychom utiskovali poslední dva výbory, které přijdou na řadu. Další na řadě za SAD je paní Soraya Post. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Paní Jourová, sou, soustředěna problematiku Romů v Evropské unii zatím se týkal sociální integrace ale nyní vidíme extrémně pravicové strany, které používají proticikánské eh, témata v plném rozsahu. A je to oficiální Čelit tomuto je oficiální požadavek Rady Evropy, je to změna v doporučení Rady, pokud jde o Evro- rámec EU pro integraci Romů. Zvážila byste boj s tímto jevem uznáním eh, tohoto konceptu boje proti eh, Romům a koordinovala spolupráci o právech Romů v rámci členských států se zvláštním důrazem na genderový rozměr, rovnost mezi pohlaví a mnohočetnou diskriminaci. Děkuji. Děkuji paní Post za, za otázku, eh, která se vrací k problematice Romů, kterou jsme předtím úplně nevyčerpali. Eh, tato problematika a zapojení Romů do, do evropské společnosti, eh, které má mimo, mimo jiné poměrně velmi zásadní ekonomický eh, dosah, protože eh, je tam, je tam potřeba eh, zapojit Romy na trh práce, takže, ale abych neuhýbala. Tato problematika je v tom složitá, že se v jednotlivých zemích projevuje jiným způsobem a vyžaduje různá řešení. Neexistuje jedno řešení na, na úplně všechny problémy, které vyvstávají v oblasti sociální integrace. Myslím si, že je správná cesta, že máme evropskou strategii a že vyžadujeme po evropských zemích, aby přicházeli s národními strategiemi, které právě budou schopny reflektovat ty specifické problémy, které se objevují v těch členských zemích a které také definují, jaké všechny subjekty, včetně eh, organizací, které zastupují samotné Romy, se mají na plnění té strategie eh, podílet. Domnívám se, že je správně, že se zaměřujeme zaměřujeme na čtyři oblasti, eh, na vzdělávání, kde už jsme taky hovořili o tom neblahém jevu, eh, nebudu to opakovat, eh, se zvláštními školami eh, na oblast sociálního bydlení, eh, na oblast zdravotní péče a na oblast trhu práce. Eh, myslím si, že to jsou, to jsou oblasti, kde je potřeba hm, spojit cíly nejenom, nejenom ve vazbě Evropa členské státy, ale i ve vazbě členský stát, region, obec, o tom už jsem taky hovořila, a že Eh, ještě jsem měla něco na mysli, eh, zkrátka eh, je tady naprosto zásadní dodržovat ten princip rovných příležitostí, ale už, už bych zase překročila čas. The next speaker for the ECR group, Kirkhope. Další za EKR, pan Timothy Kirkhope. Byl jsem zklamán vaší odpovědí k evropskému zatýkacímu příkazu, kde e, přání parlamentu je reforma. A jako právník se vás ptám, jak se díváte na požadavek uznávat právní tradici a nejen v oblasti e, občanského a common law, ale také tam, kde jsou smíšené právní systémy. A pokud je o diskriminaci, je komise přesvědčena, že existují jiné efektivní metody, jak řešit uh, diskriminaci bez horizontální legislativy. Základní práva se týkají všech občanů. Můžete nám vysvětlit, proč pro boha diskriminace osob s postižením byla vypuštěna z oblasti základních práv a spravedlnosti a umístěna do oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek a to je určitě špatně. jestli jsem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se dívám na, na eh, právní tradice v jednotlivých zemích. Samozřejmě continental law a, a, a eh, case law jsou, jsou dvě, dvě, dva různé systémy, které mají svou tradici a které musíme respektovat. Eh, nevím, jestli jsem pochopila přesně otázku. Co se týče eh, diskriminace a postižených, eh, myslím si, že eh, v té horizontální antidiskriminační směrnici právě řešíme i problém, problematiku postižených, která by měla se týkat mimo zaměstnaneckých situací, tedy zejména přístupu ke službám, a e, přístupu e, k věcem, které jsou jinak běžně dostupné pro, pro nepostiženou část e, občanů. Takže domnívám se, že tady jsme na postižené nezapomněli. A co se týče boje proti diskriminace, máte absolutně pravdu. Já jsem v podstatě velkým přívržencem toho zvažovat, už jsem o tom taky mluvila, zda je účelná a potřebná tvrdá legislativa. Dokonce si myslím, že bychom mohli i některé eh, legislativní pokusy nazvat naivními právě proto, že se chtějí nabourávat do oblasti, které jsou tradiční a kde se stejně žádného dopadu nedosáhne. Ale eh, u té diskriminace tam máme před sebou velký kus cesty, protože jedna věc jsou regulační pokusy a, a e, nařízení a směrnice, která v dobré víře přijímáme a která chceme prosazovat a prosazujeme na podkladě základních lidských práv v té oblasti diskriminace. Ale druhá věc je působení na veřejnost, e, spouštění kampaní a spolupráce s neziskovým sektorem, který tady hraje absolutně zásadní roli. Thank you for the EPP group, Mr. Děkuji. Pan Palčáky za EPP. Paní Jourová, I highly appreciate what you have stated. Co si vážím vašeho vyjádření, co se týče, že diskriminace nemá své místo v naší unii. Chci se vás zeptat na domorodé historické menšiny v Evropské unii které tvoří 10 občanů Evropské unie. Jaké kroky plánujete, abyste rozšířila antidiskriminační směr, legislativu na to, aby tyto domorodé menšiny byly chráněny. A jak zajistit, že dostanou stejná práva a stejné zacházení oproti majoritní společnosti. A konečně, jaké kroky chcete podniknout vůči členským státům, které nedodržují práva národnostních menšin a které je diskriminují. Děkuji vám. Děkuji za dotaz. Já jsem měla na toto téma, eh, kromě jiného, velmi zajímavou debatu s ředitelem eh, Agentury pro lidská práva ve Vídni, kde právě otázka národnostních menšin eh, je, je pojímána jako, jako jeden z problémů, které je potřeba řešit. Myslím si, že ptáte se, co udělám, eh, že se nejdříve podívám na, na statistiky, data a na studie, které hovoří o tom, jakým způsobem je s různými menšinami v různých státech nakládáno, eh, protože si myslím, že ty přístupy jsou různé. Eh, tady se musím přiznat, že nemám teď přesné informace, protože jsem nešla do hloubky zrovna tohoto problému, ale jinak na národnostní menšiny se vztahují veškerá ochrana, opatření, nařízení a legislativa, která má eh, za cíl chránit eh, občany, jednotlivce před jakoukoliv formou diskriminace, takže si myslím, že eh, tady je ochrana zcela stejná jako u, u dalších nějak ohrožených skupin. Co se týče kroků k vynucování, eh, tady budu obecná. Evropská komise má eh, možnosti, jak postupovat proti členským státům, které porušují smlouvu a které porušují evropskou legislativu, eh, například nedostatečnou transpozicí směrnic do právního řádu, takže tady budou ty kroky podstupovány stejně jako v jiných případech ale neumím teď odpovědět na otázku, kde a jakým způsobem jsou nyní eh, práva menšin porušována. Um, Další Za SAD pan Juan Fernando López Aguilar, bývalý předseda tohoto výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, jsem tady. Paní komisařko, ještě jednou vítejte v Evropském parlamentu. Vítejte na tomto slyšení a vítejte na otázkách od výboru Libe. Já jsem si přečetl, když jste byla jmenována. Poprvé jste vyjádřila zájem o portfolio v, v, v oblasti vnitřního trhu a chci vám říci, že řešení otázky eh, rovnosti pohlaví a spravedlnosti není méně významné. Naopak je to, je to z nejrelevantnějších výrazů ústavního rozměru toho, čemu říkáme Evropská unie. A moje má otázka se týká právě prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a zejména tedy soudní spolupráce a také Evropského úřadu veřejného žalobce, protože to je rodící se trestní právo a to je věc, kde je Evropský parlament provázan s národní parlamenty, kdy poprvé legislativně upravuje oblast trestního práva a zajišťuje, aby tento úřad tedy vznikl. Jaké jsou vaše názory na nařízení a zejména na stanovisko rady a odpor rady vůči vytvoření Evropského úřadu veřejného žalobce a jak zajistíte pokrok, který by směřoval k balíčku procesních práv, práva obviněných a podezřelých a za třetí, jak zajistíte, že příslušné agentury, včetně Eurojustu, Europolu, a Evropského úřadu veřejného žalobce i OLAF budou spolupracovat a budou konzistentně působit podle Evropské charty základních svobod. Děkuji vám, to byla složená otázka ze tří velkých témat a abych neporušila čas, tak eh, budu muset být stručná u každé z nich. Veřejný žalobce je předvídán ve smlouvě, tuším je to článek 80 6, který eh, vyžaduje, aby vznikla tato instituce, která bude eh, hlídat eh, zájmy evropských daňových poplatníků a potírat korupci a podvody na evropských penězích. Takže já předpokládám, že vezmu-li tento silný účel a tuto silnou legislativní zakotvenost tohoto institutu do jednání s členskými státy, tak se dozvím, doufám, že všichni chápou účel toho institutu. Druhá věc je, abychom skutečně velmi pečlivě eh, se dohodli a stanovili strukturu návaznosti evropského prokurátora na eh, jednotlivé systémy a orgány činné v trestním řízení v jednotlivých členských státech. To bude eh, potřeba Eh, k tomu bude potřeba opravdu delší debata, ale technická debata, která bude řešit to propojení, rozdělení kompetencí, návaznost, komunikaci, použití práva a tak dále. Není na to čas, abych to rozváděla dále. Eh, píšu strašně, takže teď nevím, co byla druhá otázka. Eh, OLAF a konzistentnost Eh, trestní právo bude vyžadovat, eh, eh, a to, co chceme dělat i kolem prokurátora, bude vyžadovat velmi dobrou koordinaci a spolupráci jak prokurátora, tak OLAFu, tak Eurojustu, tak Europolu. A myslím si, že i návrh nového nařízení pro Eurojust předvídá takovou spolupráci a, a volá vlastně všechny tyto instituce ke spolupráci ta druhá otázka, já jsem si to napsala a nevím, co to bylo. Procedural rights was the point. Procedural rights. A, ano, procesní práva. Eh, já souhlasím s návrhy, tak jak, eh, tak jak jsou teď eh, podány, ať je to presumce neviny, ať je to posílená právní pomoc a ať jsou to práva dětí. Takže já nemám nic proti. Myslím, že je to dobrá cesta. Uh, Děkuji vám za stručnost a za odpověď na tuto složitou poslední otázku. Chci vám poděkovat za všechny členy výboru LIBE, Velmi si vážíme této výměny názoru a nyní předám předsednictví po určitém eh, přesazení paní Vicky Ford z výboru pro vnitřní trh. Still not time.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 Děkuji, paní Jourová. A nyní přebírají žezlo ženy. A víme k vnitřnímu trhu a spotřebitelským záležitostem našemu výboru. Jak víte, IMCO je výborem, který odpovídá za fungování jednotného trhu, včetně opatření, které mají definovat a odstranění potenciálních překážek při realizaci vnitřního trhu, včetně elektronického vnitřního trhu. A klíčová je vaše úloha v oblasti podpory a ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů i politiky a legislativy, se týká vynucování pravidel vnitřního trhu a práv spotřebitelů a my bychom chtěli pochopit váš přístup v těchto oblastech a více se dozvědět o tom, jak chcete řešit výzvy v této oblasti. Já vím, že náš výbor se chce dozvědět něco o konkrétních dopadech eh, na základní úrovni některých kroků a změn, které se týkají odbornosti v oblasti spotřebitelské. A první otázku položí paní Mecola za EPP. Nejdříve se chci vyslovit pro vyjádření Timothy Korchopa. Je škoda, že nebudete odpovídat za osoby s postižením, ale soustředím se ve své otázce na, srovná, na srovnávací internetové stránky. Je to nástroj, který je používán, aby se zamezilo zneužívání a aby občané byli skutečně v samém středu politického rozhodování. Pokud budete potvrzena jako komisařka, slibujete, že zajistíte, aby tyto nástroje vznikly. A jaká opatření předpokládáte, abychom zjednodušili používání těchto internetových srovnávacích eh, stránek nebo portálů? A jaká certifikace z hlediska Evropské unie by pomohla evropským občanům zjistit, kdo jsou tedy správnými subjekty. Můžete také zajistit, že bude dostatek prostředků pro to, aby překládací nástroje fungovaly správně na internetu. Děkuji. Thank you. Já děkuji za otázku. Domnívám se, že, že internet, eh, když začnu trošku ze široka, je eh, velmi dobrý nástroj, ale zároveň to je nástroj, který může zavádět eh, zejména určité zranitelné skupiny občanů někam jinam, to znamená zavést je k tomu, aby řeknu to lidově, naletěli na nekalé obchodní praktiky, na falešné informace, na zavádějící informace, eh, které například označením, že je něco zdarma, je dostanou do pasti toho, že budou potom muset pokračovat v dalších nákupech už za peníze. Toto jsou pasti, do kterých nám padají děti, které by měly mít nějakou silnější ochranu před, eh, před pastmi na internetu, ale i starší lidé a lidé, kteří nejsou schopni si zcela vyhodnotit informace. Takže jsme u informacích. Měli bychom zajistit, aby internet eh, obsahoval informace, které nebudou zavádějící, ale navíc, které budou jednoznačné a jasné. Toto by měla být eh, především oblast, kterou by měly hlídat uh, Eh, národní instituce pro dozor nad trhem, eh, eh, které by měly právě sledovat situaci na, na internetu, zda některé firmy neprovádějí tyto nekalé obchodní praktiky tím, že milně nebo zavádějícím způsobem informují. Jaká certifikace by to pomohla zajistit? Nejsem si teď jistá odpovědí, neumím na to, na to odpovědět, protože jsem tu věc hlouběji nestudovala co se týče peněz na překlady, eh, domnívám se, že to je zcela zásadní věc. Eh, budeme se o tom asi ještě bavit u toho eh, online dis- dispute systému, který právě narážel na, na problém s financemi pro překlady. Narážíme na to u e-justice. Myslím si, že toto je zásadní věc, kterou musíme být schopni financovat, aby všichni měli informace ve svém rodném jazyce. Já jsem, vy víte, že eh, spotřebitelskou politiku eh, jsem eh, získala do portfolia, které tím je velmi posíleno od, od DG Sanko a to i s určitými finančními prostředky, ale vidím, že už jsem za, za časem, takže už budu muset skončit. Mrs. Gebhardt. Pani Gebhardt. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, paní designovaná komisařko, vy máte na starosti velice důležité téma ochrany spotřebitele, co, kterou má také důležitou horizontální složku a přesahuje do mnoha dalších oblastí. Jak chcete jak si tuto horizontálnost svázat s touto jedinou oblastí. A kromě toho já jsem slyšela o vás rozporuplné věci, pokud jde o to, jak chcete provozovat ochranu spotřebitele. Na jedné straně máte takzvané spole, chválila jste takzvané společné evropské právo prodeje, což vlastně e, není společné právo, ale jen další rozdrobení evropského práva a za druhé straně říkáte, že společné právo, tedy skutečné společné právo je ta správná cesta. Takže e, jakou z těchto cest chcete v, budoucno, v budoucí legislativní práci opravdu e, sledovat v ochraně spotřebitele? Politika ochrany spotřebitele není jediná horizontální věc, kterou budu mít na starost, ale když se, když se eh, budu držet jí, já bych skutečně chtěla eh, i rozptýlit některé obavy, že bude tato politika v tom portfoliu ztracená. Já chci být hlasem na straně spotřebitele, protože spotřebitel, a jsme to vlastně všichni, co jsme tady, má obrovskou ekonomickou sílu, je to vlastně síla, která zase, pokud mám dobrou statistiku, eh, tvoří 56 hrubého domácího produktu Evropy a eh, je otázka posilování důvěry spotřebitele, jestli toto číslo bude vzrůstat a jestli skutečně spotřebitelská aktivita bude tou eh, hybnou silou pro ekonomiku a pro růst a zaměstnanost. Takže to nejsou plané fráze, je to skutečně velká síla, kterou ta politika v sobě má a, jak jste říkala, je horizontální. To znamená, že já budu v rámci kolegia sledovat, co se děje ve finančních službách, v energetice, eh, co se děje eh, v dalších oblastech, kde spotřebitel má mít zastoupena svá práva a kde má zaznívat ten hlas. Myslím si, že eh, tam bude dostatek příležitostí ho v zájmu spotřebitele zvednout. Co se týče konfliktu mezi společným obchodním právem a mezi eh, eh, Common European Sales Law a, a ochranou spotřebitele eh, je to zdánlivý rozpor. My jsme o tom hovořili eh, a já jsem uznala, že se dá předpokládat, že CESL si eh, vezme eh, ten obchodník jako první, že ho prostě využije a že se nedá úplně předpokládat, že využije toto to, právo, protože je vhodnější pro spotřebitele. A já tomu přesto věřím, že CESL může být zároveň nástrojem, který bude v zájmu spotřebitele už jenom tím, že eh, přinese eh, snížení transakčních nákladů a tím pádem by měl být, mít i dopad na cenu. Takže já jsem eh, v tomto optimističtější. Mr. Duda ECR. Eh, paní navržená komisařko, řekla jste, že jednou z vašich priorit budou jednání o návrhu, který se týká ochrany osobních údajů. Chtěl bych vědět, jaké kroky jste naplánovala, aby bylo zajištěno, že tato nová opatření budou skutečně uplatňována, kontrolována, sledována. Jak, to, jak zajistíte, aby práva spotřebitelů na internetu ne, byla porušována. Existují e, práva, jako je registrace adresy IP, IP adresy v obchodních transakcích. Jak zajistíte vyvážený přístup, co se týče dostupnosti údajů, jednak v důležitých oblastech, jako je zdravotnictví, a na druhé straně záruky bezpečnosti osobních údajů. A druhá otázka Paní komisařko, jde o občanskou iniciativu. Velmi důležitý nástroj, který je jedním z projevů evropské demokracie. Paní předsedkyně Ford přerušuje řečníka. Děkuji. Já možná začnu tou občanskou iniciativou. Je to eh, velká, velký výdobytek a možnost eh, občanů eh, dát najevo určitou nespokojenost, respektive přicházet s návrhy. Takže já vlastně nevím, jak zněla otázka. Já osobně občanskou iniciativu považuji za, za významný prvek přímé demokracie, eh, který nechtě využíván no, a nechtě, nechtě slyšen. Eh, já už nevím, jak jste se přesně ptal. Eh, každopádně k návrhu, jak, jak budou spotřebitelská práva chráněna ve vazbě na ochranu údajů, to je právě významná oblast reformy data protection reform, tedy reformy ochrany dat, kde jedním z cílů je zvýšit důvěru eh, lidí, aby šli na, do online transakcí, na internet, do systému digitálního světa a s důvěrou svěřovali do těchto systémů svá osobní data. Myslím si, že právě to e, posilování důvěry v to, že s mými daty nebude zacházeno, takže budou zneužita pro bezpečnostní účely, už jsme o tom tady hovořili, nebo že nebudou zneužita pro komerční účely, to si myslím, že je základním úhelným kamenem, na kterém musíme stavět, pokud chceme eh, rozšiřovat Eh, a zvyšovat objemy v digitálních transakcích. Takže bezpečnost osobních údajů já považuji za základní podmínku pro eh, posílení společného digitálního trhu, eh, což je vlastně i jedním z významných cílů Junckerovy komise. Domnívám se, že ochrana spotřebitelů ve vazbě do digitálního světa je taky jedna z horizontálních věcí, na které budeme narážet a které budeme řešit v kolegiu eh, s kolegy Ettingrem, eh, s panem viceprezidentem Ancipem a pravděpodobně i s dalšími kolegy. Já budu vždycky na straně eh, ochrany soukromí a ochrany dat v těchto debatách. Děkuji paní Charanzová za liberály. Děkuji, paní předsedající. Eh, paní Jourová, Evropská komise spustila letos velkou kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o právech spotřebitelů. Eh, kampani předcházela studie, ze které jasně vyplynulo, že spotřebitelé neznají dobře svá práva, zvláště pokud se například bavíme o tématu, které tady již bylo zmíněno, pokud nakupují přes internet Eh, jako komisařka zodpovědná za tuto oblast, co byste chtěla udělat navíc konkrétního k tomu, aby spotřebitelé dobře znali svá práva? Ale také, co můžeme udělat pro podnikatele, malé a střední podniky, aby dobře rozuměli svým povinnostem? To je, kde najít tu správnou rovnováhu mezi spotřebiteli na jedné straně a obchodníky na straně druhé. Já se domnívám, že budeme muset eh, eh, přijít s účinnou kombinací legislativních a nelegislativních aktivit. Eh, k legislativním aktivitám možná ještě budeme hovořit, ale máme tady směrnici o právech spotřebitele, máme tady úpravu obchodu online, Eh, máme tady eh, poměrně významná práva, jak se bránit nekalým praktikám. To jsou, to jsou všechno legislativní věci, ale eh, je potřeba zásadně doplnit naši legislativní aktivitu informační kampaní, která bude srozumitelná a která bude dostupná spotřebitelům a z které bude zcela zřejmé, jaká jsou jejich práva. Eh, my se musíme jako komise v této oblasti spojit s našimi eh, eh, s naší sítí CPC v jednotlivých členských státech, s institucemi, které mají na starost i dohled nad ochranou spotřebitelských práv a musíme přijít s dobrou a kvalitní a efektivní kampaní. Já jsem předtím nedořekla, že ta agenda práv spotřebitele Eh, a spotřebitelské politiky přišla eh, do mého možná budoucího portfolia eh, společně s určitými prostředky. Jestli si dobře pamatuji, to číslo je tam asi 130 milionů na několik let dopředu a tyto peníze by se měly využít mimo jiné právě na efektivní kampaň, tak aby se informace v té dobré a srozumitelné podobě dostali ke každému spotřebiteli. A to ne informace bez chuti a bez zápachu, ale informace, které budou jasně směřovat k jednotlivým segmentům trhu, ať už jsou to finanční služby, ať už jsou to eh, telekomunikační služby, energetika a tak dále. Myslím si, že, že to může být aktivita, která bude hodně vidět a kde bude i zcela zřejmé, co dělá Evropa pro spotřebitele. Pan De Jong za GUE. Děkuji, paní Jourová. Eh, chtěl bych eh, se vrátit k otázce paní Gebhardt, protože vaše odpověď byla trošku zmatená. Na jedné straně vyhájíte spotřebitele, na druhé straně říkáte ve svých odpovědích k výboru IMCO, že si přejete mít stejná pravidla pro spotřebitele a podniky. Pokud já jako spotřebitel si něco koupím na internetu, tak eh, spadám do ochrany spotřebitelů. Já vím, jaká je legislativa v mé zemi, znám ji z každodenního kontaktu. A vím, že existují některé věci, které jsou upraveny stejně v Evropě. To jsme udělali u práv spotřebitelů. Ale eh, je na podniku, u kupní smlouvy, zda bude platit vnitrostátní právo či evropské právo. Takže já si mohu vybrat tři systémy jako spotřebitel. Buď postupně jste se, stře- se spotřebiteli, anebo jste s podniky, ale nemůžete vlastně poskytnout odpověď a otázku současně. Děkuji. Já, mě mrzí, že působila moje odpověď zmatečně. Já se to zkusím znova zopakovat. E, budu hájit zájmy, spotřebitelů v tom, aby e, dostávali takové smluvní podmínky, jako slabší strana smluvního vztahu, které budou pro ně výhodné a které je nebudou nikterak eh, poškozovat. Eh, co se týče střetu eh, práv spotřebitelů s návrhem společných obchodní, obchodních podmínek, skutečně jsme hovořili o tom, že v praxi bude tento režim, který bude alternativní, tedy který bude alternativou k národním úpravám, eh, využíván obchodníky, kteří pochopí výhodu toho, že pokud budou zřizovat provozovny anebo obchodovat napříč Evropou přes hranice, eh, tak eh, pro ně bude prostě výhodné využít tuto formu nastavení smluvních vztahů znova říkám, že tady je potřeba eh, eh, mít na paměti, aby eh, ta úprava byla zároveň výhodná pro spotřebitele. A já znova opakuji, že věřím tomu, že je možné s takovou úpravou přijít, která bude výhodná pro obě strany, protože i obchodníci mohou Eh, a měli by chápat, že spokojený spotřebitel je ten, který se znova bude vracet a který bude dále využívat ty služby. Takže já tam nevidím tak vyhrocený rozpor, eh, tak jak eh, tady zazněl v předchozích otázkách. And from the Greens. A za zelené pan Albrecht. Sehr geehrte Děkuji vám. Vážená paní Jourová, já vám děkuji za e, dosavadní e, odpovědi, zejména pokud jde o e, ochranu osobních údajů. Pro mě by bylo důležité, abyste ten cíl, který jste vytyčila, v písemných odpovědích, tedy v příštích šesti měsících eh, dosáhnout schválení balíčku ochrany osobních údajů, abyste toho dosáhla. Eh, otázka je, jestli je to realistické. Eh, předtím, než zasedneme k jednacímu stolu s radou ministrů, tak na to šest měsíců nestačí. Rada to má také na stole a my budeme muset vyjednávat. A já si myslím, že během půl roku u této důležité reformy není možné dotáhnout do konce trialogové jednání. Rada nejpozději do konce roku eh, oznámí svou pozici a eh, jak potom chcete zabránit tomu, aby eh, stanovisko rady ne, se nenacházelo příliš daleko od té pozice, kterou jsme v parlamentu velkou většinou schválili. A děkuji. Já bych chtěla především ocenit to, co Evropský parlament v té věci udělal, zejména vaši, vaš, váš osobní vklad, pane Albrechte, protože si myslím, že ten návrh eh, eh, zase nás posunul dále k výsledku, který ano, má stanoven eh, velmi, eh, velmi brzký termín eh, a já si myslím, že je potřeba, abychom ho tam nechali, abychom se snažili ho dosáhnout, i když ta jednání budou velmi složitá. Já vím, že tam zůstává řada nedořešených věcí, eh, kde mají členské státy pochybnosti o tom, zda ten systém ochrany dat může fungovat, to je jedna věc, zda nebude příliš zatěžovat Eh, ty eh, správce dat. Vím, že eh, tam došlo k určitým návr- kompromisním návrhům z vaší strany, eh, pro jak velké soubory dat by se eh, měl ten systém vztahovat. Takže na jedné straně my jim v, to, v, té, v tom návrhu ulevujeme a na druhé straně dáváme povinnost, aby hlásili technická narušení. Takže zase musíme, musíme považovat nebo zvažovat, co udělá ta reforma v praxi i v té firemní oblasti. Musíme se se vypořádat s otázkou flexibility eh, v oblasti eh, nakládání s daty ve veřejných institucích. Víme, že tady je určitý požadavek ze strany členských států, abychom reflektovali eh, různé typy činností ve veřejné správě a různé účelné požadavky na ochranu dat. Je tam celá řada věcí, které jsou technického charakteru, je tam celá řada věcí principiálního charakteru a myslím si, že nad tím vším musíme neustále držet ten klenoucí se cíl, že potřebujeme rychlou eh, reformu ochrany údajů, protože není možné dále fungovat podle směrnice z roku 1995, která je prostě eh, z diluviálních dob abych tak řekla. I'm um, from the EF group, Diane. Za EFDD Diane James. Paní komisařko, ve Spojeném království se očekávalo, že dohled nad prémie bankéřů bude vyřešeno. A nyní se dozvímáme, že se to přesunulo do vašeho portfolia. Mysleli jsme, že to bude v portfoliu pana komisaře Hila. Mám tedy tři otázky. Myslíte si, že omezení prémí v konkurenčním prostředí povede ke snížení platů? A myslíte si, že stále náklady platů zvýší také, že podnik který bude moci zkrachovat? A pokud jde o členství a renegociaci, podpořila, podpořila byste aby došlo k přesunu pravomocí a aby Evropský soudní dvůr nezasahoval do svrchovaných práv Británie. Eh, především bych, děkuji za otázku, především bych chtěla říct, že eh, dohled nad eh, bonusy, eh, které jsou vypláceny v bankách, eh, které se vztahují eh, k podstupování rizik, je v pořádku, že, že jdeme správným směrem. Myslím si, že je potřeba zajistit taková pravidla, aby bylo zabráněno morálnímu hazardu, aby bylo zabráněno podstupování rizik eh, s krátkodobým zájmem eh, a aby eh, bylo zabráněno potom v konečném důsledku i poškození akcionářských práv a v konečném důsledku, v konečném důsledku i zájmu veřejnosti, protože víme, že, že ta Eh, situace se, se může projevit eh, na ekonomick, v ekonomické rovině obecně. Ty tři otázky, zda omezení eh, povede ke snížení platů a zda mohou zkrachovat. Já jsem tu věc studovala a zjistila jsem, že by se omezení bonusů mělo týkat jednoho procenta Eh, takže eh, těch, eh, těch zaměstnanců, těch, kteří právě mají na starosti rizikové investice, takže si myslím, že to není, není tak zásadní. A co se týče té situace kolem rozhodnutí Evropského soudního dvora. Já jsem skutečně daleka toho, abych hodnotila to, jak má rozhodnout Evropský soudní dvůr v té věci. Víme, že eh, první slyšení nebo domnívám se, že bylo 8. září. Čekáme, že bude rozhodnuto do konce roku, aspoň tedy doufám, a že e, potom e, se budeme vyrovnávat s rozhodnutím, ať už bude jakékoliv. Já určitě předem nebudu hodnotit, jak by to rozhodnutí mělo vypadat. From the EPP. Za za EPP pan Pospíšil. Dobrý den, paní Jourová. Eh, dovolte mi, abych nejprve řekl, že komise plánuje provést takzvaný fitness check, tedy revizi platných právních předpisů a jejich efektivitu v rámci oblasti spravedlnosti. A na základě této revize chce jasně říci, zda konsolidovat a případně sloučit právní předpisy, které se týkají práv spotřebitelů a také dále právní úpravy reklamy. Můj dotaz logicky se bude týkat eh, otázky spotřebitelského práva, ostatně již několikrát jste na to zde reagovala. Nicméně já bych rád znal vaše vize a představy v oblasti případných změn úprav. To znamená, na jaké konkrétní oblasti politiky ochrany spotřebitele se chcete v rámci vyhodnocení fitness checku zaměřit a například by mě zajímal váš pohled na nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům či na nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách. Je to téma aktuální i v České republice, kauza Šmejdi a tak dále. Děkuji. Tak především se musíme zaměřit na řádnou implementaci směrnice na e, e, e, ochrany spotřebitele, protože, jak už jsem říkala dříve, je zajímavé přicházet s novými legislativními návrhy, ale zásadnější možná v některých oblastech a v některých případech vzhledem k času je, aby se tvrdě vyžadovala, vyžadovalo výkon, eh, výkon té přijaté legislativy. Co se týče nekalých obchodních praktik, eh, ano, oba jsme z České republiky a víme, že eh, tam byl velmi zlý a a zarážející a, a varující případ zneužívání, dlouhodobého zneužívání důvěry starých občanů kteří byli zváni na různé akce právě prostřednictvím nekalých obchodních praktik. Na těch akcích potom byli nuceni nakupovat věci. Eh, mnozí z těch eh, postižených z toho mají i psychická traumata, když eh, pominu finanční újmu. Takže já osobně jsem zcela zásadně pro potírání nekalých obchodních praktik, jsem zcela zásadně pro potírání klamavé reklamy. Eh, a eh, samozřejmě eh, se zasadím o to, a to do, toho, do té oblasti taky patří, abychom dotáhli do konce schválení směrnice bezpečnosti spotřebního zboží a směrnice Eh, dohledu nad trhem. Takže to jsou moje priority. Myslím si, že eh, v zájmu spotřebitelské politiky musí být jednotlivec, musí být občan, který může mít určitá zranit, eh, může být do jisté míry zranitelný, takže my taky chceme teď dělat průzkum a, a průzkum toho, jakým způsobem jsou některé zranitelné skupiny obyvatel postihovány v různých segmentech a budeme na základě toho možná přicházet s určitou legislativní aktivitou. Paní Sehnalová z SD. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní Jourová, jsem tady po vaší levé ruce. Vítejte mezi námi. Eh, parlament letos v Dubnu eh, přijal v prvním čtení pozici k legislativnímu balíčku pro bezpečnost výrobků a dozor nad trhem jsme tedy připraveni zahájit vyjednávání s radou o tomto pro evropské spotřebitele skutečně velmi významném návrhu. Jednání v radě bohužel nepostupují a jak samozřejmě víte, hlavní překážkou je článek 7 a ustanovení vyrobeno v. Ve své odpovědi na náš písemný dotaz jste nezmínila bohužel žádná konkrétní opatření, kterými hodláte přispět k dosažení dohody na tomto návrhu. Eh, ptám se tedy, jak konkrétně se zasadíte o vyřešení patové situace v Radě. Eh, jaké další kroky v tomto směru, pokud se stanete komisařkou, podniknete a jak, eh, jak by se podle vás měla vyřešit otázka týkající se ustanovení Vyrobenova? Děkuji za odpověď. Vážená paní Sehnalová, děkuji za tuto otázku. Já bych chtěla říct, že Eh, prosazení té směrnice považuji za jednu ze svých priorit, i když jsem ji možná eh, v některých podkladech eh, zcela nezdůraznila. Myslím si, že je na ní uděláno obrovský kus práce a že, že takovou normu potřebujeme a že by byla škoda, kdybychom ji museli opustit, protože jsme se zadrhli na jednom článku, byť významném. Já teď udělám něco, co, čeho možná budu litovat, ale řeknu, jaké jsou tři možnosti a doufám, že eh, eh, nebude země patrno, které se ke které se, eh, nebo řeknu posléze, ke které se eh, eh, vlastně hlásím. Vím, že na změnu v článku 7 nebyla udělaná dopadová studie a že se po ní volá. Myslím si, že se po ní právem volá, že by ta studie se jako jedna z variant měla udělat a speciálně by měla odpovědět na otázku, do jaké míry se made in Eh, projeví na dosažení účelu té regulace, kterou je eh, zvýšení bezpečnosti výrobků a našeho přehledu o bezpečnosti výrobků. Takže jedna varianta je nechat udělat dopadovou studii a jít do nové argumentace s členskými státy, zda eh, je made in dobrý návrh, zda a v jaké podobě jej přijmout. Eh, druhá varianta je vypuštění článku 7, což je hypotetická varianta. Myslím si, že to narazí na odpor a eh, domnívám se, že, že to eh, je navíc možnost, která je mimo pravomoc Evropské komise třetí návrh stažení návrhu, což je něco, co v žádném případě nechci udělat už proto, že ta norma je potřebná a už se na ní hodně udělalo. Takže já se přimlouvám pro jednání s členskými státy a urychlené eh, zpracování dopadové studie. And the final question, but... A závěrečná otázka. Pan Rochefort. Děkuji. Paní Jourová, díky za vaše prohlášení ve prospěch ochrany spotřebitelů a za vaše priority, které jste naznačila. A je vzácné, aby politička na taková témata z prostředí kulturní antropologie přichází a je to užitečné. Určitě vám to pomůže při vnímání postoje evropských spotřebitelů. Dnes od vás čekáme konkrétní závazky. A já bych se na chvilku vrátila k otázce Evropské platformy řešení sporu online. Eh, možná byste mohla rozvést to, co jste už řekla, protože ten termín se blíží 9. června 2015. Eh, vaši kolegové vyřeší tedy jazykové otázky, tedy do 1. 6. 2015, formulář a vše ostatní. Pro nás v IMKU je to zásadní a já se vás na to ptám také, protože máte na starosti právní problematiku. Ochrana spotřebitelů je právním problémem, ale vše, co se týká arbitráže a mediace, musí být eh, také vyzkoušeno, proto spoléháme na tuto online platformu pro řešení sporu. Děkuji. Já jenom si dovolím osobní eh, vzpomínku na mou práci na ministerstvu. Eh, taky jsem se tam potýkala s vytvořením internetové platformy, s kterou mělo zacházet 8,5 tisíce uživatelů a vím, jak je to velmi, velmi náročné, protože ten systém buď to funguje a k něčemu je, nebo eh, má neduhy, nikdo ho nepoužívá a investice je utopená. Takže toto je podobný případ. Já jsem přesvědčená o tom, že online online dispute eh, bude dobrý systém, který budou eh, uživatelé hm, rádi využívat, ať už, ať už tedy eh, spotřebitelé, tak obchodníci. Jsem informovaná o tom, že probíhá dopracování toho systému, že už je ten systém testován Eh, na nějakém vzorku spotřebitelů a obchodníků a že na začátku roku 2015, tady jsme, pane Rošfore, u těch závazků, které, jak mi bylo řečeno, bych neměla moc dělat, ale eh, samozřejmě toto je naprosto zásadní, abyste věděli, že začátkem roku 2015 eh, bude systém k dispozici pro eh, prezentaci, jak funguje, jaké tam budou možnosti a samozřejmě eh, eh, zároveň bude dáno, a to už bylo dáno ujištění, že systém bude fungovat ve všech jazycích Evropské unie. Takže já osobně si myslím, že by ta věc neměla mít žádné zádrhele a že budeme schopni po novém roce v Evropském parlamentu ten systém prezentovat a dosáhnout i doby, kdy bude systém, který považuji za užitečný, eh, spuštěn do ostrého provozu. For... Děkuji za vaše odpovědi z výboru IMCO. A nyní předám žezlo výboru pro práva žen. Je mi líto, že máme spoždění, ale skutečně vyrovnáme se se všemi otázkami výboru FAM a znamená to, že naše sešení bude trvat trochu díle. Děkuji, paní Ford. Děkuji, paní Jourová. Nemáme bohužel příliš mnoho času, ale tento blok je, otázek je poslední a není nejméně důležitý. Rovnost je jednou ze základních hodnot v Evropě a budeme mít možnost eh, zmínit důležité otázky a témata týkající se rovnosti. A přímo přejdeme k, ke kolegyním a kolegům. Nejdříve paní Le Grip za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, portfolio pro které jste připravována, se jmenuje Spravedlnost potřebitele rovnost pohlaví. A je to poprvé, kdy název portfolia komisaře tak jasně definuje rovnost mužů a žen, což je základní, zakládající hodnota Evropské unie jako skutečnou prioritu. A moje otázka směřuje k návrhu směrnice Women on Board. Vy jste řekla, ve svém úvodu, že chcete prosazovat tuto věc. Takže konkrétně, paní komisařko, jak budete prosazovat eh, toto téma, zejména pokud jde o radu, protože my v parlamentu eh, jsme dospěli k cené rovnováze a stalo by za to tuto rovnováhu zachovat, jak tedy chcete v tomto směru postupovat, Women on Board. Děkuji, madam Legrib, za, za otázku, eh, která se týká Women on Board eh, eh, návrhu. I v této věci musím poděkovat Evropskému parlamentu, že se, že se postavil k návrhu pozitivně a že, že jej podpořil. Domnívám se, že kolem tohoto návrhu je příliš mnoho mýtů. Sama jsem byla vystavena mediální eh, smršti informací, že chce komise přikazovat tvrdé číslo, tvrdý počet žen ve správních a dozorčích radách a bylo to nasvíceno jako něco, co by mělo vyžadovat silný odpor. Když jsem se seznámila s tím návrhem, tak se domnívám, že je nejenom účelný a že je potřeba skutečně otevřít možnosti a zvýšit šance žen na zastoupení v těchto orgánech ale zároveň je potřeba vidět jak tento návrh zní a jaké jsou tam možnosti eh, pro, pro implementaci tohoto návrhu. takže já chci tu eh, otázku eh, s radou znovu projednat znova si projít návrh z hlediska účelu a z hlediska praktického dopadu Eh, domnívám se, že účel je zcela jasný. Eh, jestliže eh, máme 60 absolventek vysokých škol úspěšných, které se nám potom v praxi někde ztrácejí a jenom daleko menší část z nich se uplatňuje v ve vyšších pracovních pozicích eh, a pokud se týká zastoupení ve správních radách a dozorčích radách, tam je to zcela tristní, tak prostě musíme tu věc řešit. Takže znovu to chci otevřít, chci si vysvětlit s členskými státy, které jsou proti, které jsou tou blokační minoritou, eh, že je to eh, účelný návrh a jaké jsou možnosti členských států se k, té, k tomu návrhu postavit. Eh, už jsem mimo čas, ale jsem u dispozici pro další vysvětlení mého postupu. Thank you. Děkuji. Dalším řečníkem za SAD pan, pan Leichtfried. Uh, jsem tady, jediný muž na seznamu. Děkuji kolegyni, která se dotkla otázky návrhu eh, Women on Board. Má otázka se na to také soustředě. Můžete být podrobnější, jaký je váš harmonogram právě proto a co si myslíte o jednotlivých stanoviscích eh, komise a Evropského parlamentu, výjimky, sankce, plánujete něco takového? To by byla první otázka. A druhá otázka se týká směrnice o mateřské dovolené. Vy jste to neuvedla ve svém písemném vyjádření a myslím, že se musíme jasně zavázat. Týká se to otců i matek. A co uděláte proto, aby tedy tato směrnice platila a abychom zachovali příčnou orientaci? Děkuji vám. Ano, děkuji. Co se týče eh, rámce, časového rámce, ráda bych dosáhla zásadního pokroku, respektive schválení během příštího roku. Nechci říkat, říkat konkrétnější datum, ale mám to jasně dáno eh, v úkolech od pana Junkra, abych dosáhla pokroku, takže udělám, co budu moci, abych členskými státy vyjasnila situaci. E, co se týče sankcí, e, tady e, v tom návrhu je volba sankcí dána na členských státech. My po nich chceme, aby sami zvolili sankce, jaké budou uplatněny a je tam i řada dalších míst, kde mají členské státy poměrně velkou flexibilitu, jak se s tím návrhem směrnice vyrovnat vyrovnat a jaký účelným způsobem a konformně vůči eh, té dané členské zemi eh, vyrovnat a jak ji zapracovat do praxe. Eh, je tam jednoznačně dáno, že při přístup do správních a dozorčích rad bude dán primárně požadavkem kvalifikace a až při rovnosti Eh, kandidátů v oblasti kvalifikace nebo při kritériu kvalifikace dostává eh, eh, přednost ta skupina, která je méně zastoupena. Takže ono, ono se, myslím si, myslím si, že ten návrh je potřeba lépe číst a lépe si uvědomit, Eh, jak by to mohlo fungovat v praxi. Eh, zase mi ubíhá čas, takže mateřská dovolená velmi stručně chci, aby se téma mateřské dovolené znovu otevřelo. Vím, že to je návrh na, na sjednocení eh, když to řeknu velmi, velmi banálně, o odměnění žen, ale i mužů za to, že se nám starají o děti, což je zásadní činnost. Myslím si, že toto je potřeba znova vytáhnout a znova se tou věcí zabývat. Byla bych ráda, kdybychom měli sjednocená pravidla pro uh, tuto oblast. Děkuji za EKR. Paní von Storch. Vážená paní eh, Jourová, eh, jsem tady přímo před vámi. Dříve tedy šlo o zrovnoprávnění mužů a žen, o zrovnoprávnění pohlaví a dnes jde o rovné postavení genderu, gender mainstreaming. Co si představujete pod pojmem gender? Je gender jenom jiné slovo pro pohlaví, tedy pro muže nebo ženu? A pokud ano, tak proč je slovo pohlaví všude nahrazováno novým slovem gender? A nebo je gender něco jiného? Je to slovo pro mnoho pohlaví, pro rozmanitost rozmanitost pohlaví. A jestliže tato rozmanitost pohlaví opravdu existuje, eh, tak eh, není diskriminující eh, pro vtávní pohlaví, když máme kvóty pouze pro muže a ženy, neměly by být kvóty pro všechny tyto kategorie. V Německu se rozvinulo 60 různých pohlaví podle Facebooku. A je tedy pohlaví opravdu otázka pocitu a pokud s tím souhlasíte, tak jak se cítíte vy? Já jsem trošku zaskočená tím, jak jsou v Německu pokročilí s počtem pohlaví. Eh, netušila jsem dodnes. Eh, eh, jak chápu gender? Zcela jistě se tady nebudu pouštět do lingvistického rozboru toho slova protože eh, bych se možná nedobrala eh, velmi dobrých výsledků. Jak to chápu? Rovnost, rovnost pohlaví, samozřejmě, že eh, jsou, je role muže a ženy, která je daná i fyzickým uspořádáním a tradicí ve společnosti. Je, to na delší, delší povídání. Já chápu gender v tom, co mám dělat jako zajištění rovností šancí. Zajištění rovností šancí v přístupu ke vzdělání, v přístupu eh, na trh práce, přístupu do vedoucích funkcí, zajištění rovných šancí přístupu ke službám a ke všemu, eh, co je dopřáno mužům, když to řeknu úplně natvrdo. Takže jsou věci, na které nelze sahat a neměli bychom na ně sahat které vyvěrají z tradice a z toho, o čem jsem mluvila, ale jsou věci, které prostě musíme být schopni eh, a měli bychom napravovat, jako je například schodek v odměňování. Já skutečně nevidím důvod, proč bych měla brát méně jako kvalifikovaná žena na určité pozici, třeba na úřadě, méně než muž, který eh, dělá tu samou práci, je stejně kvalifikován. Osobně jsem se setkala se situacemi, kdy jsem nejenom byla méně placena, ale hlavně jsem byla méně slyšena. Byla jsem podceňovaná, eh, moje návrhy zásadního významu, a hovořím o práci na ministerstvu kdysi dávno, nebyly brány v úvahu, velmi mě to uráželo a myslím si, že to jsou věci, které musíme být schopni měnit. Děkuji dalším řečníkem, paní Berder. Já jsem zde, děkuji. Děkuji. Na konci složitého a dlouhého zasedání děkujeme za všechny vaše odpovědi. V písemné odpovědi ve vašem úvodním prohlášení jste řekla, že je zásadní bojovat proti násilí. A jednou z vašich priorit bude vytvořit globální evropský přístup k boji proti násilí vůči ženám. Můžete poskytnout podrobnosti, jak by takový globální evropský přístup znamenal a jak prakticky vzato byste zajistila koordinaci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími ve věcech, jako je boj s násilím vůči ženám. A jak byste pracovala s generálním ředitelstvím pro vnitřní věci, pokud jde o vytvoření evropské strategie pro eradikaci obchodování s lidmi, které, se, které má vypršet v roce 2016. Myslím si, že s násilím a s násilím na ženách se má bojovat všemi možnými způsoby a e, s dosahem na všechny kontinenty. My jsme se tady bavili hodně o tom, že Evropská unie je e, silným zastáncem a nositelem a e, někým, kdo, něčím, kdo, co garantuje základní lidská práva. A v tomto by měl hlas Evropské unie být slyšet i mimo Evropskou unii, tedy Eh, směrem zejména k zemím, kde násilí na ženách je eh, velmi rozšířené. Eh, každopádně myslím si, že Evropská unie má má dnes šanci se připojit k Istanbulské úmluvě, která, jak jsem zaznamenala, jsem tomu velmi ráda, byla podepsaná v srpnu a jsem ráda, že členské státy se k Istanbulské úmluvě eh, proti násilí eh, přihlásily. Pokud mám dobré informace, tak 22 eh, zemí již podepsalo a 8 zemí již ratifikovalo. Ráda bych vyzvala všechny členské země, aby tak učinili. Myslím si, že je potřeba se také podívat, jestli nepřijít s vlastním legislativním návrhem na řešení násilí proti ženám. Víme, že do jisté míry míry je eh, to řešeno eh, ve směrnici, která se týká obětí trestných činů, ale jak jsem byla informována, tak například ve Španělsku je speciální zákon, který eh, řeší násilí proti ženám. Podobná legislativa je ve Spojených státech a v Kanadě Eh, takže domnívám se, že tady máme ještě hodně co dělat, ale nechci hovořit zase jenom o legislativních krocích. Myslím si, že tady eh, je eh, na místě apel na celou společnost, zejména v tom smyslu, že společnost by neměla tolerovat násilí na ženách jako něco, co je normální. Radě Jourov. Děkuji paní Jourová za GUE. Nyní má slovo paní Valina. Sí, gracias. Buenas tardes. Děkuji, dobrý den. Ano, v roce 2015 Evropská unie Eh, eh, bude mít strategii rovnosti mezi muži a ženami. To je kritický okamžik, vy jste to správně řekla. Feminizace eh, různých profesí, rozdíly v, plat, v platech, rozdílné možnosti přístupu k různým pracovním příležitostech a navíc zde i jsou ty různé programy boje proti násilí na ženách. To je skutečně alarmující tento jev a mm, zde mm, tedy násilí i na ženách ve veřejných sférách. A mám tři otázky. Jak zajistíte vy, aby nová strategie skutečně byla solidním, udržitelným základem pro to, aby práva žen a rovnost pohlaví i, i, i reprodukční práva i násilí ze strany mužů a nezávislost ekonomická, aby tedy skutečně, aby skutečně to bylo takové, že ženy, to budou, že ženy budou moci řešit efektivně své problémy. A jak budete tedy potom posilovat stávající právní rámec Evropské unie v oblasti rovnosti pohlaví a nakonec eh, budete něco dělat pro to, abyste garantovala dostatečné financování, tedy financování, které bude udržitelné a které bude podporovat ty různé ženské eh, organizace v jednotlivých státech? Děkuji. Já jsem velmi ráda, že eh, pokud mi dáte důvěru a stanu se komisařkou pro gender, eh, tak se eh, do té funkce dostanu právě v momentu, kdy se má pracovat na nové strategii, strategii pro rovné příležitosti a pro zlepšení řešení problémů, které mají ženy ve společnosti. Ta nová strategie, ale zase, jak já vnímám strategie, musí stát na perfektních datech, Eh, které, eh, která budou odrážet skutečnost, budou stát na velmi silném partnerství se všemi, kteří mohou situaci žen řešit. Ať už je to veřejná zpráva, ať jsou to neziskové organizace, eh, které jsou specializovány na tuto problematiku. Podle mého by strategie měla obsahovat akční plán, jehož obsahem budou budoucí legislativní a nelegislativní opatření, která nechci teď předjímat, ta by právě měla vzejít z té debaty nad strategií. Eh, garantovat financování eh, to teď v tuto chvíli neumím, ale eh, DG Just má zdroje na různé podpůrné programy a myslím si, že to bude jedna z, jeden z mých úkolů, abych se podívala, jak budou ty fondové peníze tedy na projekty a na programy eh, využívány nebo jak jsou plánovány a zda neudělat nějakou revizi a samozřejmě počítat se zdroji na, na realizaci té strategie protože strategie kromě toho, co už jsem říkala, musí obsahovat odpovědnost aktérů a finanční plán, který má být naplněn v čase. Thank you. And the next speaker. Děkuji za zelené jako další paní Terry Reintke. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Jorová, milí kolegové, hovořili jsme o návrhu Women on Board. A moje otázka se týká rovného zastoupení mužů a žen v komisi samotné. Tady je třeba udělat mnoho práce, takže má otázka je, jak prosadíte tyto zásady v Evropské komisi v jednotlivých generálních ředitelstvích. A co se týče rovného zastoupení v budoucí komisi. Víte, že se projevila značná frustrace, protože bylo velmi těžké, aby členské státy jmenovaly kandidátky ženy do nové komise a podaří se to zajistit včas před dalšími volbami, aby byl návrh jeden muž, jedna žena, jak dodržet tuto zásadu do budoucího období. A pokud by došlo ke zmatení mezi pohlavím, a gender, tak eh, mám návrh knížka Judith Butler, která by je užitečná pro všechny a jmenuje se Gender Trouble. Děkuji vám, paní Rindke. Eh, já si vaši první část otázky, nebo tu, tu otázku překládám jako apel běžte příkladem Eh, komise běž příkladem. Já jsem na to myslela eh, sama, když jsem vlastně se dívala na, na to procento, eh, pokud je to dnes 9 ku 28, nevím, jak teď přesně jsou ta čísla, tak Eh, to je samozřejmě pod čárou toho, eh, co máme ve směrnici Women on Board. Eh, zároveň jsem se dívala zběžně na čísla, která jsou pro jednotlivá DG pro obsazení funkcí. Tam je to hodně poddimenzováno. Takže já, jestli mohu tady udělat nějaký závazek, tak ten, že budu skutečně dovnitř eh, institucí Evropské unie a dovnitř komise samotné eh, eh, neustále tlačit návrhy, abychom posílili obsazení žen a zvýšili šance žen na, na funkce. Co se týče budoucí komise, to se mi z pohledu dnešního dne zdá vzdálenější než ta komise, která má teď začít pracovat, takže eh, tady mohu zase slíbit, že budu, budu navrhovat eh, prostě zvýšení eh, toho počtu, ale nechci předjímat, je to otázka delší budoucnosti. Jinak děkuji za doporučení knížky, ráda si přečtu. Thank you, and then... Děkuji. Další řečnicí je paní Ajuto za FDD. Děkuji. Paní komisařko, v Evropě, jak víte, tady existuje velká nerovnost mezi státy, pokud jde o úroveň zapojení žen na trhu práce, a to především u matek. A zde eh, trh práce, eh, když se narodí dítě, tak zde je to tedy problém a ten se zhoršil ještě v krizi a tím se eh, zvýšil tedy eh, problém těchto eh, žen, matek a je to problém s tím, že se snížily služby, které se jim poskytují, které jsou nezbytné pro to, aby mohly pracovat. A ve světle této situace, jaké konkrétně kroky podnikne Evropská unie pro to, abychom donutili členské státy, které jsou hodně pozadu, pozadu za jinými. A my zvážili jste možnost, že často bychom mohli i implementovat eh, ty různé služby eh, pro eh, děti, které jsou nezbytné, různé ty privátní zařízení a tak dále, které jsou alternativou k těm dražším a různé alternativní struktury, které by měly být dostupné i pro ty ekonomicky slabší rodiny nebo ženy. Děkuji. Děkuji za otázku. Už dlouho před krizí byl znám eh, v sociologii a v ekonomice termín feminizace chudoby. Myslím si, že krize to ještě daleko více prohloubila a že tady nám hovoří jasná data a fakta. Na rozdíl od některých oblastí, kde je strádám, eh, tady jsou to jasná čísla, která vypovídají o tom, že skutečně došlo ke zhoršení podmínek žen eh, se zvláštním ještě aspektem podmínek matek Eh, domnívám se, že eh, už jsme tady mluvili o mateřské dovolené a o tom, že bychom měli být schopni eh, ženu po případě i muže na, na rodičovské dovolené podpořit v tomto významném období. Domnívám se, že to není jenom doba mateřství, ale že je to i zásadní problém pro ženu v době, kdy se dostává do takzvané sendvičové situace, to znamená, kdy se ještě stará o děti a už eh, nastupuje starost o rodiče. Eh, toto je fenomén, eh, který vypovídá o tom, že, že tyto ženy zároveň mají zaměstnání, mají finanční problémy. Mohla bych o tom hovořit dlouho, protože jsem tu věc sledovala v praxi. Jaké je řešení? Já tady vidím jednoznačně, a tady jste mi umožnili sáhnout zpátky do toho, co jsem dělala dodnes, Eh, využití strukturálních fondů, a to speciálně Evropského sociálního fondu. Eh, tam jsou totiž eh, peníze, které se mají využívat nejenom na potírání chudoby, ale i na sladění rodinného a pracovního života. A já si myslím, že by Eh, objem peněz, které budou státy využívat, měl korelovat s tím, jak vážné jsou tam problémy. A jak jste správně řekla, ty problémy jsou různé v různých členských státech. Takže pojďme se podívat na to, jak se využívají evropské fondy a zda skutečně jdou eh, na tento účel, který je nadmíru důležitý. Děkuji. Další řečnicí paní Morvaj. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní navržená komisařko, jako právnička souhlasíte se mnou, eh, že existují práva zaměstnavatelů. To jsou základní práva a Evropská unie by je měla chránit. Souhlasíte se mnou? A současně je to otázka rovných příležitostí, protože existují různé formy zneužívání práv zaměstnanců, která jsou směřována proti ženám a která mají vážnější dopad na ženy, zejména proto, že odpovídají za rodinu. A tady mám na mysli pracovní dobu, dovolené a nemožnost eh, plánovat vlastní dovolenou. Nebo ztráta zaměstnání a obava ze ztráty zaměstnání a stres, který to vyvolává a který určuje život ženy. Co chcete udělat v souvislosti s těmito jevy, které se týkají milionů žen v Evropské unii, zejména v nových členských státech, podobně jako u nás v Maďarsku? Existují práva zaměstnavatelů i zaměstnanců a existuje eh, dlouhodobá snaha ve všech členských státech Eh, já jsem se eh, zúčastňovala často jednání tripartity, eh, prostě najít správnou balanci, správný, správně vyrovna, správné vyrovnání zajištění práv zaměstnanců a práv zaměstnavatelů. Takže na vaši otázku jako právnička samozřejmě odpovídám ano, tak jako v mnoha jiných oblastech nebo skoro ve všech jiných oblastech hledáme správné vyrovnání těchto práv, tak aby mohli zaměstnavatelé eh, fungovat, podnikat, aby mohli poskytovat pracovní místa a aby zaměstnanci tam mohli pracovat a eh, užívat zase práva, která jsou jim vymezena. Co se týče eh, dopadů na ženy a problémů pracovní doba, dovolená, nemožnost dovolené, stres, to jsou, to jsou jevy, které samozřejmě provázejí i moderní společnost. Je to něco, co Eh, nebo tento moderní způsob života eh, klade na ženu velmi velké nároky, ale domnívám se, že eh, tady v tomto případě Evropská unie může tlačit spíše ne legislativními způsoby kampaní a, jak už jsem říkala, eh, i tím využitím Evropského sociálního fondu, protože tam, tam já vidím možnosti a poměrně velké objemy peněz, které jdou mimo jiné do Maďarska, na to, aby členský stát využil tyto peníze na zlepšení podmínek. Eh, aby byla konkrétní, zrovna eh, v České republice jsme na cestě k tomu, abychom umožnili větší využívání zkrácených úvazků, Eh, zase z investičních peněz se bude, eh, bude eh, financovat rekonstrukce a výstavby školek, předškolních zařízení a tak dále. Ono je to, on je to konglomerát různých opatření, která mohou členské státy využívat. Thank you. Děkuji. za EPP Další na řadě paní Koraca. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Jorova, věřím, že se vám podaří ozopět další dvě otázky. V Evropě jedna žena ze čtyř zažívá fyzické násilí a 10% sexuální násilí, pašování, obchodní, podování s lidmi, vraždy ze cti. Hovořila jste o ženské obřízce, což jsou hrozná porušení základních eh, práv a týká se to řady dívek a žen. Tři otázky. Co děláte proto, abyste zajistila, že členské státy budou uplatňovat směrnici o obchodování s lidmi, směrnici o zneužívání dětí a sexuálním zneu... a, eh, a o dětech na dětech a zejména co se týče žen a dívek. Vy jste řekla, že komise bude rad... budete zajistí ratifikaci Istanbulské umluvy. A pouze osm členských států zatím tuto umluvu ratifikovalo. Jste připravena vyzvat členské státy, aby ratifikovali tuto umluvu. A jsem ráda, že jste zmínila, že předložíte globální strategii pro eradikaci a prevenci násilí na ženách. Můžete být o něco konkrétnější, jaké kroky podniknete v tomto směru? tak jak už jsem říkala, eh, budu eh, se zasazovat o to, aby tu umluvu v brzké době ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie, eh, protože si myslím, že to je velký, velký krok předu, nejenom v tom, aby se dodržovala pravidla, ale i v tom, aby si veřejnost uvědomovala, že prostě není normální dopouštět se násilí na dívkách a na ženách. Je to, je to něco, co asi nejde úplně vymítit ze společnosti, obávám se, eh, ale musíme využít všechny legislativní a nelegislativní nástroje. Takže ratifikace úmluvy je první věc, kterou chci eh, prosadit nebo chci tlačit eh, nějakým způsobem ovlivňovat členské státy, aby, aby ratifikovali. Chci uh, udělat uh, během příštího roku uh, několik uh, zásadních debat na téma uh, násilí na ženách, které by měly odpovědět na otázku, zda přijmout speciální legislativu, tak jak už jsem o ní hovořila, že ji mají uh, například ve Spojených státech toto by mělo být součástí práce na celkové strategie na rovn, pro, pro eh, rovné příležitosti žen. Myslím si, že to bude významná součást té celkové strategie. Odpověď na otázku bude zda a jaký eh, legislativní krok učinit a e, třetí věc, domnívám se, že je e, poměrně zásadní, jak se členské státy sami staví k otázce násilí na ženách, do jaké míry jsou e, trestné činy vůči ženám násilného charakteru kvalifikovanými skutkovými podstatami, to znamená, zda je tam zohledněno to, že je to násilí na ženách vyšší trestní sazbou například to si myslím, že je, je i otázka trestního práva jednotlivých členských států. A také je tady zásadní nástroj eh, předběžných opatření při domácím násilí, kde si myslím, že, že zase je to na členských státech. Už jsem mimo čas. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji. A poslední řečník, paní Arena. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mohu uzavřít eh, tu, tyto otázky. Vrátím se k materské dovolené. Vy jste skutečně zmínila, že jste pro diskusi na toto téma, tedy na téma materské dovolené. A to byla konkrétnější. Dnes existuje návrh, který by vám umožnil postupovat poměrně rychle. Dnes je to v radě a já bych chtěla vědět, zda budete vycházet z návrhu, který je v radě, který by nám umožnil postupovat velmi rychle a který je výsledkem eh, významné parlamentní práce. Takže nejsme tu proto, abychom měli jaké je vaše stanovisko, ale skutečně vycházíme z návrhu, který je v radě. Druhá otázka ve vaší odpovědi na písemné otázky jste uvedla, že minulá strategie přinesla výsledky, pokud jde o rovnost mužů a žen, ale že je tu mnoho práce. A zmínila jste to, co, o čem jsme hořili, rozpětí v platech, chudoba, násilí a můžeme pokračovat ale konkrétně, co uděláte proto, abychom měli strategii po roce 2015, která by byla efektivní? A jak přesvědčíte všechny své kolegy v komisi, pokud jde o gender mainstreaming? Protože to se týká všech, všech komisařů, kteří dnes procházejí slyšeními a víme, že někteří mají problémy, co se týče rovných příležitostí. Děkuji. Takže jasná odpověď, ano, chci pracovat dále s návrhem, který je v radě Eh, budu tu věc projednávat ještě s kolegyní paní Tyson, která o tom včera hovořila při hearingu, eh, protože ta věc se samozřejmě dotýká i otázky zaměstnanosti a chci, aby eh, se vyřešila ta, ta procesní zábrana, kdy prostě ten, ten návrh je někde u ledu a už je tam dlouho a domnívám se, že je potřeba ho prostě vytáhnout vytáhnout znova do jednání. Eh, co se týče skutečné efektivity strategie. Já jsem o tom mluvila už před chvílí. Domnívám se, že pokud tam nebudou naprosto konkrétní návrhy, co dělat v oblasti platů, chudoby, násilí, uznání eh, v zaměstnání, přístupu ke vzdělání, eh, zdraví, omezení některých dalších problémů, které teď už nechci, nechci jít do detailů, tak dokud tam nebudou takto konkrétní věci, které budou mít svůj návrh řešení, časový rámec a finanční ohodnocení, tak ta strategie efektivní nebude. Eh, takže já tady, jestli mohu něco slíbit, tak to, že nebudu dělat strategie do šuplíku, ale že vždycky, když přistoupíme k, eh, k nějakému Eh, takovémuto momentu, že budeme pracovat na strategii, eh, tak eh, budu chtít, aby byla efektivní. Nemám ráda věci, které se dělají do šuplíku. Děkuji. Děkuji paní Jourová za všechny odpovědi a v těch bocích. Bylo to skutečně velice zajímavé slyšení a nyní máte pět minut a já bych <laughs> ráda, abyste skutečně dodržela ten čas, když máme takto sklus, takže eh, pět minut to je vaše závěrečné prohlášení. Uh, honorable members. Vážené poslanky, vážení poslanci, vážení předsedové. Jsem poměrně unavená po třech hodinách výměny názorů, ale bylo to skutečně zajímavé vyslechnout vaše otázky a mít možnost vám sdělit své názory. Nejsem tedy úřednicí, jsem političkou. A možná některé z mých odpovědí nebyly dost podrobné nebo technické, ale chtěla jsem vás seznámit s tím, kdo jsem, jaké jsou mé názory a jaké jsou mé názory na konkrétní témata, která se týkají eh, portfolia spravedlnosti spotřebitelů a rovnosti pohlaví. Na závěr slyšení jsem tak zmatená, že jsem si zapomněla vzít ten návrh závěrečného slova. A tak eh, hovořím takto z hlavy. A nechci zapomenout na jednu zásadní věc. V případě, že mi dáte možnost stát se komisařkou pro tak významné portfolio, jehož dosah skutečně působí na každého v Evropské unii, budu připravena k další výměně názorů na záležitosti společného zájmu. A velmi ráda budu spolupracovat s vámi se všemi. A věřím, že spolupráce přinese velmi záhy zajímavé výsledky. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji vám i za příjemnou atmosféru, kterou jsem vůbec nečekala. Děkuji. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Y ya para finalizar... Děkuji, paní Jourova. Závěrem jedna minuta pro každého z předsedů výboru. a vrátíme se k pořadí během slyšení. Takže nej, nejdříve pan Svoboda na jednu minutu. Uh, thank you, Mrs. Jourová. Uh... Eh, Děkuji, paní Jourová. Chci vyjádřit eh, můj názor jménem výboru Jury. Máme dostatek informací a dostatek odpovědí, které nám umožňují přistoupit eh, fázi hodnocení tohoto slyšení. Já jsem vyslechl se zvláštním zájemem vaše eh, názory, pokud jde otázce mezinárodního práva soukromého a také otázky o ochraně spotřebitelů. Snad jenom jedna poznámka k organizaci proběhne eh, evaluační jednání v 6 hodin dnes v sále v 6.30 ASP G3 a vyzývám koordinátora výboru Jury, aby tam koordinátoři by tam měli být již v 6 hodin, je to tedy ASP 5G3. Děkuji, to je vše. Jménem výboru Libe Eh, poslanci, kteří jsou zde, přežili toto úžasné zasedání a chci poděkovat všem účastníkům, paní Jourové a zaznamenal jsem váš závazek koordinovaně spolupracovat s místopředsedou Timmermansem, pokud jde o právní stát a základní práva, s komisařem Ettingrem a Ancibem o ochraně údajů a také v oblasti soudní spolupráce. A také jsme si poznali naše odpovědi co se týče evropského zatýkacího příkazu, veřejného žalobce, antidisk, antidiskriminace, průřezová směrnice a v tom je problém. Máte mimořádné portfolio a ten, my, my, my máme příliš mnoho komisařů, kteří řeší tuto otázku a není to váš problém a my se těšíme na spolupráci s vámi, ale skutečně to pole je velmi zaplněné a musíme to řešit a v 6 hodin budeme pečlivě hodnotit vaše odpovědi a chceme vám poděkovat. A pokud jde o ochranu dát eh, díky za snahu řešit tuto otázku. Naši kolegové posoudí tyto odpovědi a koordinátoři se tím budou také zabývat. Děkuji za vaše odpovědi. Paní Jorová, děkuji vám za to, že jste s námi byla, za vaše odpovědi a otázky a v vašem úvodním prohlášení se říkali, že jste političko. My jsme všichni politiky a jako politiky spolu vždy nesouhlasíme, ale souhlasíme s demokracií a splně doufám. A proto se sejdu se členy svého výboru a ti rozhodnou, zda dostají dostatek odpovědí, zejména pokud jde o spotřebitelské otázky. A některé otázky se objevily během části mého výboru, které se netýká pravomocí mého výboru, zejména jedna. Ale z důvodu složitosti tohoto tématu myslím, že vaše odpověď možná znamená zapojení i dalších výborů. Ale nyní demokraticky postoupíme, přistoupíme k rozhodnutí, zda naši členové dostali dostatek informací pro hodnocení. Abych to uzavřela, tak za výbor pro práva žen eh, stejně jako kolegové, tak já bych chtěla vám poděkovat. Vzali jsme na vědomí, poznamenali jsme si vaše odpovědi, vaše reakce a i víte, my jsme velice náročný výbor a eh, eh, to budeme po celé období, protože mm, víme, že ženy jsou 52% obyvatel v Evropě a my prostě neakceptujeme to, že nemáme zajištěnou rovnost. A mm, my teď to také vyhodnotíme, stejně jako ostatní výbory a já doufám, že zde nás čeká dobrá spolupráce a že to povede k kýženým výsledkům ku prospěchu žen v Evropské unii. punto damos por finalizada la... Vlastně tím jsme skončili se zasedáním. Děkuji všem za trpělivost a za účast.